Euh, Vážení kolegové, eh, usaďte se prosím, protože začneme naše dnešní eh, nabité dopoledne. A já bych eh, chtěla dát všem příležitost se pořádně vyjádřit. Chtěla bych tady přivítat paní Žel Milket, je to ministrině pro sociální věci a věci a veřejné zdraví pardon, eh, pro zaměstnanost a rovnoprávnost eh, Belgie a za okamžik jí dám slovo, ale ještě předtím, než tak učiním, tak bych chtěla je, rovněž eh, přivítat vaši nástupkyni, vzhledem k tomu, že po belgickém předsednictví bude následovat maďarské předsednictví a tři maďarští ministři by tady měli být dnes také přítomni. A ti by také měli pohovořit o tom, jak to bude probíhat během, bě, maďarského předsednictví. Máme tady eh, maďarského ministra pro lidské zdroje, máme tady státního tajemníka pro sociální věci a pana Čombase, také státního tajemníka pro práci a zaměstnanost a já vás mezi námi také velmi srdečně vítám a těším se, eh, že se zúčastníte naší diskuse a že to bude užitečné jak pro vás, tak pro nás. Paní ministrině, bez toho, abych eh, dál eh, hovořila, vám eh, tímto dávám slovo. Budeme s vámi k výměnu názoru a poté určitě budou moci vystoupit další členové belgické vlády, kteří mají kompetenci, která spadá pod tento výbor. Takže máte slovo, prosím. Určitě budou mít členové našeho výboru spoustu otázek, tak se omezte na 10-15 minut a potom bude diskuse. Já vám eh, děkuji, pokusím se eh, jít příkladem eh, maďarským kolegům rovněž. A dovolte mi tedy, abych vám poděkovala za pozvání na tento výbor. Pro mě je to velkým potěšením, vzhledem k tomu, že to je výbor, který se týká stejného tématu, které spadá do mého portfolia a v současné velmi těžké socioekonomické situaci Evropské unie je důležité diskutovat o těchto otázkách. Nacházíme se také eh, v novém institucionálním uspořádání po té, co začala platit Lisabonská smlouva, takže eh, doufám, že se nám podaří věrně se držet litery této smlouvy, zejména tím hovořím o nové posílené roli parlamentu. A teď mi dovolte velmi rychle Abych se zmínila o hlavních tématech belgického předsednictví, víme, že se odehrává v kontextu, který eh, je eh, velmi významný eh, z titulu probíhající hospodářské krize a s tím související důležitá rozhodnutí, která musí Evropská unie přijmout. Na jedné straně se týká strategie 2020 a tady se nás týkají hlavní cíle v oblasti zaměstnanosti. hlavní směry eh, politiky zaměstnanosti, které eh, musíme schválit, a potom se to týkají věci související s finanční zprávou. A pokud se mám tedy vyjádřit k tomu, co bude hlavními prioritami belgického předsednictví, tak eh, to asi nebude úplně nejambicioznější předsednictví, ale i tak se pokusíme několik věcí posunout kupředu a Hlavně to bude politika zaměstnanosti, která by měla být propojena se strategickými politikami Evropské unie. Například se to týká té strategie roku 2020, týká se to přijetí a implementace hlavních směrů e, zaměstnanosti, ale také půjde o to, jak politiku zaměstnanosti, a víme, že se na ní podílejí různí aktéři, je propojit eh, s tím ekonomickým systémem nebo modelem řízení. Já doufám, že se shodneme na strategii do roku 2020 jako celku, ale v té části, která se týká nás, je potřeba provést potřebný lobbying, abychom tam prosadili věci, které nám leží eh, na srdci. Máme tady sedm klíčových iniciativ, které se eh, prolínají eh, různými dalšími politikami, ať je to politika zaměřená na mladé, na inovace, na klimatické změny. Víme, že zaměstnanost eh, souvisí s sedmi hlavními iniciativami a víme, že čtyři hlavní směry pro zaměstnanost a sociální věci v podstatě konkretizují tři z pěti hlavních cílů strategie do roku 2020. Čím chci říct, jak důležité je, aby zaměstnanost byla v jádru eh, té ekonomické strategie. Nejde jenom o hospodářský růst, ale jde o to, aby ten hospodářský růst byl propojen s vytvářením kvalitních pracovních míst. Tyto priority jsou důležité jak politicky, ale tak v souvislosti s ekonomickým řízením. A budeme to pečlivě sledovat a potom eh, budu chtít eh, pohovořit krátkosti o politických eh, prioritách belgického předsednictví. A Samozřejmě velmi eh, ráda bych potom chtěla ještě popsat eh, legislativní program práce a potom odpovědět na vaše otázky. Takže nejprve k důležitosti zaměstnanosti eh, související s ekonomickým řízením. Myslím, že teď jsme dosáhli určitého tempa, je to významný okamžik v celém tom procesu. Měli bychom toho využít jako lidé, kteří mají na starosti různé oblasti zaměstnanosti, ať už eh, já zastupuji radu EPSCO a vy Evropský parlament. A asi bych eh, vám nemusela připomínat ten pocit, že eh, zaměstnanost je trošku podřazená těm ekonomickým prioritám, přestože zaměstnanost může podpořit eh, také ekonomické řízení. Já teď mluvím o plné aplikaci článku 9 a 148 smlouvy. A pro nás, ať už jsme to pozorovatelé nebo aktéři, je zaměstnanost velmi důležitá eh, pro svou sociální dimenzi, což je trochu reaktivní e, dimenze, protože tím se snažíme napravovat e, selhání trhu. E, selhání hospodářské politiky, to je určitě logické, nicméně já si myslím, že jsme nikdy dostatečně nerozvinuli a neobhajovali roli, která je také souběžně důležitá. A to, že potřebujeme mít přístup ex ante eh, pre předaktivní. a že bychom také měli vstupovat do těch makroekonomických diskusí a do diskusí o novém eh, hospodářském systému, o systému dohledu nad eh, ekonomikou. Že zaměstnanost je také jedním z úhelných kamenů konkurenceschopnosti, produktivity, investic do lidského kapitálu, eh, budování dovedností a to všechno jsou eh, věci, které by měly evropské ekonomiky využít, aby zvýšili konkurenceschopnost, aby zvýšili konkurenceschopnost své pracovní síle, síly, investovali do vzdělávání, do mozku a obohacovali tak eh, svou eh, pracovní sílu. To je naprosto zásadní věc, přestože, jak všichni víme, na té straně nabídky na pracovním trhu Dojde asi k velkým změnám vzhledem k demografickému vývoji a bude potřeba se postarat o e, větší účast na pracovním trhu, jinak e, na, se nás dotkne velmi vážný problém e, s konkurenceschopností. A co týče poptávky na pracovním trhu, tady to je zase souvisí s faktory, jako je, jsou náklady na pracovní sílu, zavedení nějaké platové politiky, ale zase to souvisí eh, s nabídkou v klíčových sektorech, které by měly vytvářet nejce pracovních míst v budoucnosti, jako jsou různá ekologická odvětví nebo sektory, které eh, souvisí s inovacemi eh, a s některými průmyslovými odvětvími. A dále v kontextu rozpočtu jsou ty věci také velmi úzce provázány, protože pokud jsme v období sociální krize, tak eh, musíme dávat víc na sociální výdaje a eh, máme menší příjmy. A politika zaměstnanosti by měla rozhodně mít místo v eh, rámci hospodářské politiky. A z těchto důvodů jsme tato témata zařadili na program neformální eh, rady, která se konala minulý týden. Pozvali jsme tam Hermana van Rompeje. Podle mě to bylo velmi důležité, protože jsme mu dali prostor, aby mohl vyjádřit svůj názor a příští eh, rozhodnutí, které by mělo být přijato v oblasti eh, hospodářské zprávy, a bude to na základě návrhu jeho pracovní skupiny, by měly samozřejmě zabývat těmi ekonomickými nerovnováhami, ale také některými tematickými oblasti, vzhledem k tomu, že komise předložila dva eh, návrhy dotýkající se hospodářského dohledu a eh, tady je potřeba se postarat, aby ty návrhy eh, využívaly také článku 148, nejenom článku 121. A Rada EPSCO se zabývala analýzou e, situací identifikátorů, formulací cílů, ale také jsme se zabývali formulací obecných doporučení pro ECOFIN, který by se měl konat září a kdy se budou vyhodnocovat konvergenční programy a stabilizační programy, ale také je potřeba mít doporučení oblasti zaměstnanosti předtím, než budeme se přestoupit eh, ke konkrétním rozpracovaným doporučením pro jednotlivé členské státy, protože by nám to mělo umožnit eh, vyváženou vizi která bude postihovat všechny aktéry, kteří se k tomu mohou vyjádřit. A já myslím, že i váš výbor eh, se k tomu bude vyjadřovat tak návrhům, které přijde hospodářského výboru a já doufám, že se nám podaří zajistit, aby ve všech těch příštích strategických rozhodnutí jsme mohli trošku vyvážit ty pilíře související se zaměstnaností a sociální oblastí, a což dosud ještě nebylo. A my tady čekáme na konkrétní návrh eh, v této oblasti. Eh, už jsme prezentovali ehm, zprávu předsednictví, kde analyzujeme různé možnosti u různých členských států, eh, které by měly být zohledněny v průběhu eh, práce té pracovní skupiny eh, rady. A chtěli jsme tedy mít jasné vyjádření Rady EPSCO předtím, než budou přijímána ta důležitá ekonomická rozhodnutí. Je to tedy jedno z těch klíčových rozhodnutí, Mělo by to být v jádru strategie. Pokud to tam nebude, tak eh, to bude celá řada dokumentů, která budou o zaměstnanosti jedna hovořit, ale mm, rozhodně to nebude znamenat její podporu v praxi. A teď mi dovolte, abych, eh, to je ta dlouhodobá eh, priorita belgického předsednictví, teď mi dovolte, abych se věnoval krátkodobějším prioritám. Je to otázka ukončení těch stimulačních balíčků, výstup z krize, a mm, řešení rozpočtového břemene, které teď musí nést řada členských států. Víme, že bychom to měli bavit také o vývoji na pracovním trhu, aby ta eh, výjimečná opatření eh, neskončila příliš brzy v okamžiku, kdyby to mohlo ohrozit křehký hospodářský růst a kdy pracovní trh ještě eh, není tak dynamický. A je potřeba opatrně postupovat se škrty, aby to neohrozilo oživení. A proto jsme požádali o monitoring těchto opatře, protikrizových opatření a je to jedno z témat, na které, o kterém budeme jednat také na naší neformální radě 21. října. A tady budeme hovořit o výhledu příštích pěti nebo možná deseti letech, ale ještě pořád máme 23 eh, milionů nezaměstnaných, eh, nezaměstnanost na, Evropské unii asi 10% eh, a já si myslím, že bychom neměli myslet jenom na ty krátkodobé záležitosti. Takže v dlouhodobém výhledu se musíme zaměřit na schválení a implementaci hlavních směrů eh, zaměstnanosti a připravit velkou eh, diskusi o strukturálních reformách, které nás čekají a které jsou spojeny s velkými společenskými změnami. Jednak je to prodlužování lidského života, dále je to, to souvisí se ekologickým ehm, aspektem ekonomiky. Takže v říjnu na neformální radě se budeme snažit přijmout tyto hlavní směry pro zaměstnanost. Já vím, že pan Ory už se této problematice věnoval, my už jsme se měli příležitost setkat. Vím, že parlament byl do určité míry nespokojen se skutečností, že to přijetí eh, na straně rady ještě neproběhlo. Evropská rada ještě při menším to neschválila, což je důvod, proč jsem se dovolila navrhnout neformální setkání s panem zpravodajem. Eh, mělo by proběhnout zítra a společně se budeme bavit o tom, jak eh, připravit eh, diskusy a přijetí těchto hlavních směrů na základě vašich prioritních žádostí. Jsou to ta ekologická pracovní místa, Eh, ukazatele nebo podukazatele nebo podcíle. Eh, záleží na terminologii, kterou kdo používá. A nad rámec těchto hlavních směrů bychom chtěli připravit velké strategické změny v oblasti eh, zaměstnanosti a ekonomické politiky a to souvisí s těmi dvěmi hlavními priority, což je rušování lidského života a zekologičtování ekonomiky. Co se týče toho přechodu k více nebo k nízkoemisní nebo k nízkouhlíkové ekonomice. Tady připravujeme diskusy o přizpůsobení naší politiky zaměstnanosti na e, tento faktor. Už jsme o tom vedli první diskusy na té neformální radě minulý týden. Potom se bude konat ministerská konference na konci září, eh, která se bude týkat těchto eh, věcí a my na to zveme také paní Šreter, která připravuje velmi zajímavou zprávu o přechodu eh, k ekologickým pracovním místům a zelené ekonomice. A naším cílem to se týká spolupráce s parlamentem, bude, abychom na základě třeba té ministerské konference nebo e, pracovního materiálu komise, abychom připravili dostatečně konkrétní ambiciozní závěry týkající se této strategie. Velká, druhá e, velká priorita, to je to prodloužení lidského života. Moje kolegyně o tom bude hovořit, o zelené knize, o důchodovém systému, o oblasti vytváření zaměstnanosti jsme se rozhodli věnovat eh, tomu jednu důležitou konferenci ve spolupráci s Dadací Blanc. Souvisí to s prodloužením eh, pracovního života, s kvalitou pracovních míst, změnou organizace práce, změna eh, vůbec pracovních podmínek a kvalita věci, které s tím souvisejí a k tomu se bude konat v listopadu konference. A kromě toho se bude konat ještě jeden seminář eh, týkající se aspektů, které s tím souvisejí. Tedy vytváření tzv. bílých pracovních míst, kde půjde o kvalifikace, eh, anticipace potřeb, eh, služby poskytované těm, kteří hledají práce a také služby poskytované těm, kteří seniorům, kteří ještě pracují. A třetí priorita, která s tím eh, souvisí, je restrukturalizace a my s komisí chceme zorganizovat prostě prostřednictvím takovou fora, které se bude odehrávat v 21 dnech jedna členských státech eh, o restrukturalizaci. To bude 18. a 19. listopadu. Doufám, že i tady bude moci připravit dostatečně konkrétní závěry, tak abychom mohli více anticipovat restrukturalizační procesy, posílit získávání kvalifikací a hledat nástroje. Už musím eh, končit, takže to udělám eh, o něco rychleji. Pátá priorita, eh, to se týká zase to je dlouhodobější, dlouhodobějšího výhledu. Je to otázka přechodu na flexikuritu zejména s podporou eh, pracovních míst pro mladé, což je nejvíce postižení krizí. My na tom spolupracujeme s komisí a i k tomu budeme mít velmi důležitou konferenci která by měla připravit eh, závěry pro naši radu ministrů eh, v prosinci. A dále je to velmi důležitá problematika boj proti diskriminaci na pracovním trhu. A my k tomu budeme mít eh, Equality Summit eh, 16. a 17. listopadu, kde se budeme hovořit o diverzitě a o dalších aspektech. Budeme hovořit také o rovnosti pohlaví. Teď mluvím jako ministrině pro rovnost a rovné příležitosti a mám další setkání v 11 hodin eh, s poslanci, kteří mají na starosti tuto problematiku. To tedy byly naše hlavní priority v dlouhodobějším výhledu. Jinak eh, se ještě to dovolím zhrnout takže se budeme zaměřovat na přijetí těch hlavních směrů. A dále jedna ožává otázka je pracovní doba. Eh, belgické předsednictví eh, se tím ani tak moc zabývat nebude, protože komise ještě připravuje ehm, k tomu hodnocení dopadů, takže to asi eh, více bude záležitostí maďarského předsednictví. Na konci října tohoto roku se budeme zabývat některými aspekty pracovní doby, ale eh, i na výboru pro ženy se o tom budeme bavit v souvislosti s eh, mateřskou dovolenou. Eh, víme, že ta směrnice se dotýká také diskriminace. Nicméně já vím, že váš výbor je velmi aktivní a váš zpravodaj připravuje stanovisko k tomu. To velmi kontroverzní otázce a já jsem také ministrině pro migraci, takže eh, eh, bych chtěla říct, že ta směrnice by eh, se měla, nebo měla upravit také otázku sezónních pracovníků. A i tady zase to bude na maďarském předsednictví, aby ještě vyřešil otázku vysílaných zaměstnanců. Tolik tedy, jak my jsme naplánovali belgické předsednictví ta, eh, jak víte, belgická vláda eh, ještě nebyla eh, schválena, ale já myslím, že všechny tyto priority berou za vlastní všechny vlády, které Belgii existují na různých úrovních a myslím, že nemusíte mít obavy o kontinuitě naší politiky. Děkuji vám, děkuji za tuto prezentaci, která Eh, navazuje na výměnu názoru, kterou jsme už s vámi měli, kde jsme se setkali s vaší delegací na vašem území, na vaší půdě. Děkuji vám také za to, že jste nás ujistil o tom, že eh, i takzvaná přechodná vláda může mít velmi ambiciozní program. Eh, osm členů se přihlásilo o slovo. Máme 25 minut na tuto diskusi a znamená to tedy, že každý má dvě minuty. Pan Čabaori a potom pan Serkas. Děkuji, eh, paní předsedkyně. V první řadě první řadě mi dovolte, abych poděkoval za vaši prezentaci. Byla velmi eh, rozsáhlá. A když hovoříme o budoucnosti politiky zaměstnanosti, tak je, eh, myslím, evidentně, že přemýšlíme, nebo že jsme na stejné vlně a přemýšlíme ve stejných eh, dimenzích. Já jsem vás velmi pečlivě poslouchal a Pamatuji si jednu větu, kterou jste eh, pronesla a která obsahovala následující myšlenku. A sice, že když hovoříme o politice zaměstnanosti, tak eh, jsme trošku v nevýhodném postavení. Mě to zaujalo, protože když hovoříme o strategii výstupu z protikrizových opatření, tak do toho nutně musíme zapojit politiku zaměstnanosti. A já mám následující otázku. Co si myslíte, paní ministrině, o dalších politikách? Politikách, které budou nezbytné proto, aby politika zaměstnanosti byla v jádru strategie do roku 2020. Teď mám na mysli eh, například politiku pro malé a středně velké podniky, které by mohly v příležitosti, kterým tato krize nabízí, využít nejvíce a začít vytvářet mnohem více pracovních míst. A potom eh, je to otázka financování. A v této souvislosti mě napadá politika soudržnosti, protože to je něco, co může podpořit zaměstnanost. Ale eh, to je všechno, protože chápu, že nemáme tolik času. Pan Čerka, dvě minuty. Gracias, señora presidenta. Señora ministra Milke, Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Paní ministrině, jako koordinátor za eh, skupinu SAD bych vám eh, velice rád popřál hodně úspěchu během vašeho předsednictví. Plně vás podporujeme. Eh, já mám plnou důvěru v úspěch belgického předsednictví. Belgie je skutečně skvělá země, která má dlouhou tradici Eh, evropské angažovanosti, angažovanosti v oblasti eh, práv pracujících a eh, otázek, které souvisejí s, prac, s trhem práce. Mám několik otázek a myslím si, že vám odpověď na tyto otázky umožní se trošičku soustředit na to, co, na co jste neměla čas ke konci svého příspěvku. Na zasedání rady EPSCO jsme byli informováni o tom, že pan von Rompuy pracuje eh, na, eh, v této oblasti a také jsme eh, slyšeli něco o článku 148, ale byli bychom velice rádi, kdyby smlouvy byly implementovány v plném znění a plně, nejen aby tedy zůstaly na papíře. Mám teď několik Eh, poznámek k legislativním iniciativám. Já jsem s eh, pravodajem ehm, ke směrnici o eh, jednotném povolení. Španělském předsednictví se snažilo dosáhnout prvního čtení v této věci, ale to se neuskutečnilo, protože to souviselo s problémem lidí, kteří pracují na Eh, dobu určitou. To se nám zatím podařilo vyřešit. Já sám jsem poslal dopis eh, k této otázce jednotného povolení. A možná, že by bylo dobré, kdyby se seznámila s obsahem tohoto dopisu a také s mým pozměňovacím návrhem, o kterém v tomto dopisu hovořím. Kromě toho by mě také zajímaly vaše názory Eh, týkající se eh, problémů eh, s, se svalovým a aparátem a také s problémy s Děkuji, děkuji paní ministrině za to, že jste mezi nás přišla. Co se týče toho, jakým způsobem se vypořádáme s ekonomickou krizí, která má pochopitelně celou řadu sociálních aspektů. Ehm, jsme svědky celé řady pokusů o to, jakým způsobem se eh, dostat z této situace. Velice často to znamená snižování výdajů na sociální záležitosti, což se projevuje naopak eh, problémy v oblasti soudržnosti. Myslím si, že je potřeba, abychom měli eh, návrhy, které umožní aby Evropanům eh, se dostalo dobrého zaškolení, rekvalifikace, to souvisí se strukturalizací eh, s restrukturalizací podniků a podobně. Během posledních šesti měsíců v souvislosti s těmi prioritami, o kterých vy jste hovořila, ať už hospodářskými nebo sociálními, otázka zní, co uděláte proto, abyste dosáhli rovnováhy mezi eh, tou sociální stránkou a stránkou ekonomickou. Děkuji. Paní Lin. Děkuji. E, velice ráda vás e, mezi námi opět e, vítám. Mám tři otázky týkající se legislativních otázek. To je směrnice o těhotných ženách, to je ta věc, o které jste se zmínila. Myslím si, že by bylo velice užitečné, kdybyste nám také Eh, řekla eh, něco o těch 18 až 20 týdnech plného platu, co si o tom rada myslí, eh, jestli budete tuto myšlenku podporovat. Dovedu si představit, že v současné ekonomické krizi se toto nějakým způsobem projeví. Kromě toho existují také v různých členských státech různé tradice v této oblasti. Druhá otázka se týká Eh, elektromagnetické směrnice. Vy víte, že my se této otázce v tomto parlamentu již věnujeme nějakou dobu. Eh, mě by eh, zajímalo, jestli skanery magnetické rezonance by měly být vyjaty z rozsahu této směrnice. A pokud budete mít čas, bylo by dobré také, kdybyste nám řekl něco o tom, kdy E, jakým způsobem budete řešit problémy e, těch e, průmyslových odvětví, která také zohlednit tuto otázku elektromagnetickou. Co se týče té třetí směrnice, to je ta protidiskriminační. Já vím, že tato směrnice je stále ještě v radě, stále ještě nevíme, jestli dochází k nějakému pohybu při jednáních o této směrnici. Já vím, že zatím eh, žádný velký pohyb jsme nezaznamenali, ale zajímalo by mě, jestli se pokusíte odblokovat eh, tuto eh, směrnici. Děkuji. Děkuji. Děkuji. Já již jsem um, udělala tlustou čáru za tím seznamem těch, kteří chtěli by se něco zeptat paní ministrině. Teď máme paní pana Kosu. Eh, paní Kosu, pardon. Já bych eh, vás tady také chtěl přivítat, paní ministrině. Eh, byl jsem velmi rád, že jste se zmínila také o program, eh, prioritní program pro osoby s postiženími. Ale bohužel tento program ještě nedosáhl velkých eh, výsledků. Když hovoříme o eh, reformách na pracovním trhu, tak bych v této souvislosti se chtěl zeptat, co uděláte proto, aby osoby s postižením měli přístup k více pracovním místu, aby pro ně byly vytvářena pracovní místa. A druhá otázka souvisí s eh, podporou rodin. Víme, že teď eh, eh, se mění demografická struktura společnosti, je tady čím dál tím více postižených a proto je potřeba myslet na to, jak podporovat rodinám, pomáhat rodinám, které mají členy s postižením a já bych se chtěl zeptat, jak to projeví v programu belgického předsednictví. Myslím, že se tomu nevěnuje dostatečná pozornost, jak pomáhat eh, rodinám nebo dětem, které jejich rodiče mají nějaké postižení. A vím, že v nedávné době byl předložen legislativní návrh, který se týkal vytvoření jakési jednotné evropské charty pro osoby s postižením, aby Eh, byl zajištěn volný pohyb těchto osob v rámci Evropské unie. A to si, myslím, by mohlo mít i vliv na různé sociální služby, které naše zpráva poskytuje. Eh, merci, madame la Děkuji. Já vám děkuji, paní ministrině. Eh, ze vaší prezentaci. Chtěla bych položit dvě otázky, které se týkají těch priorit. Jednak je to boj proti chudobě a jsou to také pracovní podmínky. Víme, že dnes tady je eh, velký podíl těch, kteří žijí v chudobě. Eh, víme, že teď hovoříme o politice zaměstnanosti a jediný návrh, který se týká inkluzivního pracovního trhu a integrace nezaměstnaných a je pouze jedna věc, myslím, že mi se samozřejmě chválihodná, ale určitě to nevyřeší problém celé jeho mm, škále. A to proto, že tento eh, program vůbec neřeší eh, ty skupiny, které jsou ohroženy chudobou. Takže teď jsme v průběhu eh, no, polovině roku boje proti chudobě a já se vás tedy chci velmi jasně zeptat a jestli belgické předsednictví je připraveno podpořit evropskou iniciativu, která by vedla k eh, zavedení eh, Evropské rámcové směrnice o minimálním příjmu nebo minimálním mzdě. To je jedna otázka. A druhá otázka, já jsem znepokojen na zhoršování pracovních podmínek v Evropě. Chtěl bych připomenout, eh, zúraznit, že například dochází k asi šestistům úmrtím, které jsou přímo spojeny se špatnými pracovními podmínkami a dalších nemocí a úrazů, které souvisejí eh, s prací. Víme, že tady je celá řada návrhů, jako to elektromagnetické záření, ale bezpečnost práce a směrnice o karcinogenních faktorech. Takže se ptám, co s těmito návrhy budete dělat. Stefan Hughes. Paní Gruny, děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji také ministrině za to, že mezi nás přišla, že hovoříme o zaměstnanosti a integraci na pracovní trh, tak bychom měli zapojit na Evropský sociální fond. Byste se o tom eh, nezmiňovala, ale víme, že teď se připravuje eh, příští eh, rozpočtové období od roku 2014 do roku 2020. My to sledujeme s velkým nepokojením, protože když se podíváme například na nebo porovnáme strukturální fondy a sociální eh, fond, tak bych se vás chtěl zeptat, jestli nám to můžete něco říci. Ještě k mateřské dovolené. Víme, že v Evropě je teď 18 až 20 týdnů, ale dále potřeba harmonizovat také tu, ty dávky, které jsou v mateřství eh, v členských zemích. V oblasti eh, bezpečnosti práce je ještě potřeba chránit před muskuloskeletálními onemocněními, které představují dvě třetiny pracovních úrazů. A e, tady bych se vám chtěla zeptat, co s tím budete dělat. Paní ministrině, určitě asi nebude mít e, čas na všechno odpovědět, ale přinejmenším si to všechno mohla vyslechnout Stefan Hughes a potom paní Arkin. Uh, Děkuji, paní předsedkyně. Dvě stručné otázky. Za prvé, otázka zaměstnanosti co by ústřední záležitost, která se týká makroekonomické politiky. Tady s vámi naprosto souhlasíme. Ale jak přesvědčíte ECOFIN, že by to tak mělo být? Oni chtějí snížit deficit pod 3% pro všechny členské státy do konce roku 2013. A my jsme v naší skupině navrhovali, že bychom měli mít jakýsi pakt pro zaměstnanost, abychom do té rovnice zasadili i zaměstnanost, abychom řekli, dejme tomu ano, dobře, dejme tomu 3% deficit, to by měl být cíl, ale žádný členský stát by neměl překročit 5% nezaměstnanost až budeme takto postupovat. Máte k tomu nějaké konkrétní návrhy, které by mohly změnit hospodářskou zprávu, aby taková propojenost mezi zaměstnaností a snižováním deficitu byla možná? A pak ještě konkrétní otázka. My jsme nedávno znovu hlasovali, abychom zajistili, že řidiči jako samostatně výlečné osoby budou spadat pod režim pracovní doby. A pokud vím, v radě je stále větší počet vlád, které teď říkají, že udělali chybu. Po druhé, až je osoby samostatně výdělečně činné mezi řidiči by měly být vyloučeni z této směrnice. Zajistíte vy, co by belgické předsednictví, že komise udělá tu správnou věc a stáhne tento návrh? Teď, už my jsme ho s definitivní platností zamítli. Paní Harkin a pan, pan Falbr. Děkuji a především vítám belgické předsednictví. Dívala jsem se na pracovní program, doufám, že se vám ho podaří naplnit. Já budu velmi stručná, dvě krátké otázky. Ta první je v podstatě to, na co se ptal Steven Hughes, ta makroekonomická situace. Takže myslím, že nemusím otázku opakovat, ale naprosto souhlasím s tím, co říkal. A ještě bych tomu dodala, že kromě velkých škrtů a úspor stojíme také před velkými úsporami ve veřejných službách v členských státech a já vidím, že vy máte před sebou také směrnici o službách veřejného zájmu, možná, že byste se k tomu také mohla vyjádřit. A druhá otázka podle dokumentace. Belgické předsednictví chce zjistit, jestli můžeme mít nějaký společný rámec pro min- minimální příjmy na základě společných kritérií, jako je eh, adekvátnost, přístupnost a tak dále. Můžete to rozvést? Děkuji. Dobře, pan Falbr a potom jako poslední pan Bizoto. Pan Falbr, prosím. Pan Falbr. Já bych se chtěl, paní ministrině, zeptat na organizaci, která je zřejmě výjimečná. V Belgii jmenuje se UNIZO. Jak se počítá s vlivem a spoluprací s touto organizací která zastupuje self-employed a potom také malé a střední podniky. Děkuji. Merci, Madame Bizotto. Děkuji, paní Bizotto. Děkuji, paní předsedkyně. Dobrý den, paní ministrině. Naším úkolem je řešit nebo budovat evropský sociální model a chránit ho. A ne nějak ho nějak měnit, vracet se zpátky. Máme třeba státy, které mají sociální stát, sociální politiku, dávky v nezaměstnanosti. Chcete s něco dělat? Nebo co třeba minimální příjmy v Evropě a potom ještě práva žen a menšin? Já jsem zadala komisi otázku, pokud je o burky. A bylo mi řečeno, že by mohlo jít o narušování práv žen, kdyby měla být zakázána v Belgii, stejně jako ve Španělsku a ve Francii. Teď platí zákon, který burku zakazuje. A já bych chtěla vědět, jestli má belgické předsednictví v úmyslu podpořit konkrétní opatření, která se týkají burky na úrovni společenství, vzhledem k tomu, že se to netýká pouze začlenění žen do společnosti, ale také bezpečnosti. Děkuji, ještě tři kolegové žádali o slovo. Paní ministrně, nemáme moc času na reakci. Měli jsme v podstatě deset otázek, ale z nich vyplynulo ještě několik dalších otázek. Takže teď máte, prosím, slovo. Já se pokusím odpovědět na všechny otázky. Stručně. Za prvé, otázka pana Uryho. Je zřejmé, že pokud má být politika zaměstnanosti prioritní otázkou průřezovou, musí posílit i ostatní politiky, i ty politiky, které mají pomáhat malým a středním podnikům. Jsou tady iniciativy, jejichž cílem je posílit akt o drobném podnikání, dále iniciativy v rámci strategie 2020. Tyto věci nespadají do mých pravomocí, ale ti kolegové, kteří se tím zabývají v rámci belgického předsednictví, jsou velice aktivní, snaží se podpořit podnikání, dát podporu malým a středním podnikům. Co se financování týče, abych odpověděla na řadu otázek k této věci, Řekla bych, že máme odpovědnost zajistit úspornost, ale zároveň musíme investovat do klíčových iniciativ podstatných pro budoucnost. Zvlášť co se týče investic do odborné přípravy, do kvalifikací a také iniciativ podpory trhu práce. Není k tomu, co říkal pan Serkas. uspořádáme setkání, kde se budeme zabývat těmi pozměňovacími návrhy, které jste předložil vy a které obhajujete. I v souvislosti se stanoviskem výboru LIBE. Uvidíme, jestli se nám podaří dosáhnout dohody a jestli se dostaneme dál ve věci té směrnice o jednom povolení, jednotném povolení. Je to velice důležité. Souvisí to s naším přístupem k zákonné emigraci ale chápeme vaše argumenty. Chápeme, že je možné, že tyto věci se potom promítnou do diskuzí i o dalších legislativních iniciativách. Budeme mít novou směrnici o sezónních pracovnicích. Uvidíme, jestli tato směrnice poskytne dostatečnou ochranu. Takže když se pokusíme propojit tyto diskuze ještě s diskuzemi o dalších nástrojích, o dalších aktech, Mohl by to být způsob, jak zajistit sociální ochranu a nediskriminaci. Já rozhodně mohu tyto věci koordinovat, mohu se tomu věnovat s tím, že se budeme snažit dosáhnout dohody. A nyní k otázce podpory pro cílové skupiny, pro mladé lidi, ty, kteří nemají velké kvalifikace, pro ženy, abychom zajistili účast na trhu práce i pro starší pracovníky, přechod k nízkouhlíkové ekonomice, kde potřebujeme vysokou úroveň kvalifikace, musíme zajistit, že tyto jednotlivé cílové skupiny dostanou dostatečnou podporu a že nebudou vyloučeny z ekonomického růstu a rozvoje. Že budou mít příslušné schopnosti a dovednosti, které potřebujeme. Není otázka paní Lin směrnice o mateřské dovolené. To je citlivá otázka. Názory se rozcházejí. I tento výbor a výbor pro otázky žen má odlišná stanoviska. S tím výborem se mám také ještě dnes setkat. Potřebujeme rozumné řešení. Musíme samozřejmě zohlednit současná rozpočtová omezení ale současně v jednotlivých členských státech bojujeme s rozpočtovými problémy a to bude mít dopad na to, jak se bude debata vyvíjet. Jsem si jistá, že výbor pro otázky zaměstnanosti k tomu zaujal rozumný přístup a jsem si jistá, že se nám podaří dosáhnout shody. Budeme se snažit pracovat s oběma výbory a se všemi ostatními evropskými institucemi, budeme pracovat na takovém konsensu a doufáme, že se nám post, podaří postoupit s tou směrnicí ku předu. Další otázka souvisí s implementací. To bychom do toho možná také mohli zapracovat, až o tom budeme mluvit. Rozhodně se k tomu budeme snažit přistupovat rozumně. A myslím si, že naše stanovisko se blíží stanovisko výboru pro zaměstnanost. Osoby s postižením, to je priorita belgického předsednictví. Bude stát v popředí samitu o rovnosti. Připravíme závěry. A toto ještě souvisí s otázkou paní Lin. Chtěli bychom postoupit dál u směrnice o diskriminaci. To je složité z důvodů, které všichni velmi dobře znáte – Možná, že jsou tady konkrétní otázky, ke kterým bychom se mohli vrátit, které bychom mohli dosáhnout zhody rychleji. Mohli bychom zamout takový tematický přístup a možná, že v rámci takového přístupu by otázka postižení mohla stát popředí. Mohli bychom jí věnovat dostatečnou pozornost. A to souvisí také s ochranou pracovníků před elektromagnetickými poli. Tady komise provádí přípravné práce A až proběhne prezentace, tak se pokusíme reagovat na všechny případné technické otázky. Já nevím, jestli by komise zatím byla schopná na ty otázky odpovědět, protože ona sama své přípravné práce zatím neuzavřela. To je tedy otázka postižení. Opravdu se snažíme o to, aby z toho byla jedna z hlavních priorit. Můžeme se zamyslet i nad jednotnou, jednotnou Evropskou chartou pro osoby s postižením. Proč v dokumentu, který mám na starosti já, nemáme konkrétní odkaz na boj proti chudobě? Kolegyně, která má na starosti sociální záležitosti, paní Unkelings, se této věci bude věnovat. Samozřejmě zaměstnanost není jediný způsob, jak bojovat proti chudobě. To je mnohem širší problém. Budeme se také zabývat otázkou chudých pracovníků a chystáme se k tomu zorganizovat určitou akci. Paní Onkelix bude mluvit o tom, co má belgické předsednictví v tomto ohledu v plánu. Co se týče pracovních podmínek, zřejmě jste viděli, že jednou z našich priorit je zajistit větší propojenost s Mezinárodní organizací práce a s její agendou pro důstojnou práci. Budeme mít společnou konferenci s Mezinárodní organizací práce. Chceme, aby tato strategie byla součástí toho, co děláme na evropské úrovni. Budeme se zabývat také otázkami zdraví, psychologickými otázkami Zvážíme také iniciativy, které by posílily ochranu pro pracovníky, zajištili lepší podmínky z hlediska zdraví a bezpečnosti práce. To bude v listopadu. Otázka paní Griny na Evropský sociální fond. Ano, to je velice důležitá věc. Já jsem to ve svém úvodním vystoupení nezmínila, protože jsme měli málo času, ale jistě je to zásadní věc. Potřebujeme silnou strategii, ten fond potřebujeme, Potřebujeme správné nástroje. Všechny ty argumenty známe. Čekáme na návrhy komise, které by měly přijít v září nebo v říjnu, zvláště v souvislosti s revizí rozpočtu. Budeme velice proaktivní. Chceme předložit ambiciozní návrhy, abychom zajistili větší flexibilitu a schopnost fondu přizpůsobit se Pan Hughes, hospodářská zpráva nebo vláda. To je takový velký zápas, velikánská bitva. Podařilo se nám dosáhnout dohody v radě a to je určitý pokrok. A nejde jenom o ECOFIN. Rozhodovat budou hlavy států a vlád v říjnu. na Evropské radě o zprávě, o vládě. Já myslím, že to je opravdu důležité, že je zásadní, abychom posílili koordinaci. Potřebujeme makroekonomickou analýzu, kterou by provedlo EPSCO, MCO, musíme nějak vylepšit ukazatele a tak dále. Ale především potřebujeme lepší koordinaci v komisi, v jednotlivých výborech a v radě. To jsou všechno velmi důležité věci. Musíme všechny ty jednotlivé přístupy sloučit, abychom zajistili, že budeme mít celkový přehled o růstu a o vývoji ekonomik. Musíme zajistit, že budeme mít efektivní informace. Já myslím, že můžeme přistoupit k rozpočtu odpovědným způsobem, abychom se dostali zpátky na tu 3% hranici, ale současně musíme být ambiciozní, pokud jde o investice do budoucna. A pokud ambiciozní nebudeme, budeme opakovat chyby z minulosti. Proběhne druhá fáze konzultací pro samostatně výdělečné osoby. Komise provede hodnocení dopadů. A budeme mít takový počáteční přehled o stanovisku komise. na konferenci o pracovních podmínkách, kterou se chystáme zorganizovat společně s Dublinskou nadací. Paní Harkinové už jsem asi odpověděla, co se týče těch úspor. K minimální mzdě jde spíš o minimální příjmy než minimální mzdy. A kolegyně Loret Onkeling se k tomu ještě vyjádří. Já myslím, že sociální partneři hrají důležitou roli na evropské úrovni. A tady hovořím o té organizaci UNISO. My chceme posílit úlohu sociálních partnerů v otázkách hospodářské vlády nebo zprávy v rámci strategie 2020. V září se chystáme zorganizovat akci, kde se budeme zabývat úlohou sociálních partnerů v budoucí strategii a také tím, jak tuto úlohu upravit, přizpůsobit a chystáme se navrhnout, aby hráli větší roli v otázkách nové hospodářské zprávy. A jako na poslední paní Bizoto, Já si nemyslím, že jediný způsob, jak postoupit ku předu, je přes zvyšování. Je důležité, abychom měli odpovídající úroveň kupní síly a sociální ochrany, ale jsou tady i další parametry, které do toho musíme zapracovat. Práce musí být atraktivní. To souvisí s minimálním mzdou. Potřebujeme celou škálu iniciativ, abychom nezaměstnané dostali zpátky na trh práce. A burka to nespadá do mého portfolia. Vy víte, jak rozhodla belgická vláda, bylo to jednomyslné rozhodnutí, takže z toho si můžete odvodit i můj názor. A pokud je o směrnici proti diskriminaci, to bychom možná zatím měli ponechat eh, na oblasti subsidiarity. Tady velkou roli hrají členské státy. Jak už jsem říkala, souvisí to i se směrnicí proti diskriminaci. Ale já myslím, že za belgického předsednictví nás čeká celá řada citlivých otázek, které musíme řešit, aniž bychom museli zacházet i do těchto oblastí. Ale ano, jistě, pokud chcete, můžeme to propojit se směnicí proti diskriminaci. Já vám děkuji. Děkuji, jsme vám velice vděční za všechny ty. a myslím si, že na základě toho, čem, co jste řekla, si můžeme být dostatečně optimističtí Eh, děkuji vám za to, že jste odpověděla na eh, všechny eh, otázky. Bohužel jste nemohla odpovědět na ty, které zde nezazněly, protože jsme neměli čas. Ale určitě se ještě k některým těm věcem vrátíme během vašeho šestiměsíčního předsednictví. Dovolte, abych i já vám popřála všechno nejlepší. Ještě jednou vám děkuji za to, že jste mezi nás přišla. Merci.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 Vážení kolegové, eh, usaďte se prosím zase, ať můžeme pokračovat druhou částí našeho dopoledního programu. To bude možná ještě důležitější než ta první část, protože určitě budete mít spoustu otázek, ale ještě bych chtěla říci kolegům a zástupcům sek- sekretariátu, že začátek hlasování bude v 11 hodin což znamená, že teď máme hodinu na tuto část eh, diskuse s paní ministriní a eh, s ministry, kteří eh, přišli na toto zasedání výboru pro zaměstnanost a sociální záležitosti jako zástupci belgického předsednictví. Vaše portfolia jsou velmi důležitá pro náš výbor a vítáme, že mm, máme tuto první výměnu názoru. Paní Onkelings je Eh, vicepremiérkou, ministriní pro sociální věci a veřejné zdraví. Potom tady máme pana ministra pro velká města a eh, pana ministra pro osoby s postižením. Já bych eh, chtěla vám navrhnout, abyste stručně měli úvodní vystoupení a potom budeme mít diskusy. dáme paní ministrině 10 minut, potom dáme slovo vašim kolegům, tak aby eh, mohla proběhnout diskuse. A už tady mám seznam řečníků předtím, než jste vůbec eh, dorazila sem. Děkuji vám, paní předsedkyně, děkuji Dáme a pánové za to, že jste nás pozvali. Mm, otázka zaměstnanosti, boje proti diskriminaci a rovnost mezi pohlavími, to je něco, co už jste určitě probrali v té předchozící části a teď eh, je tady další oblast, která si zasluhuje naši plnou porozornost a to je sociální soudržnost. My jsme měli už neformální radu ministrů minulý týden a všichni ministři eh, konstatovali, že finanční a hospodářská krize má sociální dopady na zvýšení nezaměstnanosti, na zvýšení výskytu chudoby, na nejisté postavení eh, pracovníků. Také jsme konstatovali, že náš tradiční sociální model eh, by měl posloužit jako polštářství, bude tlumit dopady krize a že je potřeba ho dále přizpůsobovat a postarat se o to, aby všichni abychom zamezili nějaké nadměrné soutěži mezi sociálními systémy v Evropě a tím zhoršovali postavení našich občanů. E, znovu jsme si uvědomili důležitost e, témat, e, kterými se zabývá ta Eh, Rada ministrů, eh, které se projevují také v jednání o eh, té hospodářské strategii roku 2020. A myslím, že paní Milket už o tom dostatečně hovořila. Já si myslím, že bychom společně ale měli pracovat také na těch konkrétních nástrojích, které by se měly projevit v té strategii. Víme, že máme určité kvantitativní cíle v různých oblastech, například snížení chudoby a tak dále, ale kromě toho máme také hlavní směry, o kterých jste určitě diskutovali, hlavní směry těch je deset a já myslím, že ty už byly do značné míry vylepšeny díky práci vašeho výboru. A to proto, že na červnovém EPSku jsme upravili ten text těch hlavních směrů na základě vašich připomínek, ale samozřejmě v tomto procesu můžeme pokračovat, můžeme prohloubit tu již velmi dobrou spolupráci mezi radou a parlamentem a týká se to tří eh, ukazatelů. Samozřejmě ta eh, práce na tom ještě není u konce, ale v rámci eh, vašeho výboru vy jste například zdůrazňovali, že bychom měli podpořit eh, udržitelnost veřejných financí, a že by tomu České státy měly věnovat větší pozornost, protože to má potom dobrý dopad na Eh, sociální soudržnost, to cituji z vašeho stanoviska, snižování chudoby a posílení minimálních příjmů osob nejvíce ohrožených chudobou, to je další eh, citát z vašeho stanoviska a dále je o využívání veřejných služeb, které by měly být navízeny zejména ohroženým osobám. To jsou všechno věci, eh, o kterých bychom mohli hovořit jako o výchozím bodu eh, v tomto dialogu mezi námi a vámi a můžeme dále definovat priority eh, související mm, s těmi hlavními směry. To by měla být naše cestovní mapa, která by měla pokrývat celý sociální eh, proces nebo sociální dimenzi strategie do roku 2020. A na neformální radě ministrů jsme schválili eh, mandát pro výbor eh, pro sociální ochranu, aby definoval 10 indikátorů, které by eh, potom, podle kterých bychom potom měřili plnění těch hlavních směrů. Dále jsme požádali komisi, aby se zaměřila na snižování chudoby a abychom měli jakýsi vlajkový projekt, který by měl podporovat plnění těch hlavních směrů a který by se prolínal vším, co souvisí se sociální soudržností. Dále jsme jako předsednická země eh, zdůraznili důležitost využívání otevřené metody koordinace a v tomto smyslu budeme pořádat i konferenci v září. A dále jsme chtěli zdůraznit, jak je důležitý článek 9 Lisabonské smlouvy, je to takzvaná sociální trans a průřezová klauzule. A díky tomu bychom se měli postarat o větší systematičnost těchto otázek. A to se potom projeví v závěrech rady ministrů a ještě eh, veřejné služby, nebo pardon, sociální služby ve veřejném zájmu. Jejich eh, role je klíčová v Evropě v mnoha oblastech a víme, že eh, ten jednotný evropský rámec, který máme, není vhodný. Proto jsme eh, zahájili konsultace se zainteresovanými stranami, eh, byli jsme svědky mnohých obav a problémů, na které jsme byli upozorněni. a v rámci belgického předsednictví můžeme soustředit na dvě věci. Jednak to budou způsoby, jak adaptovat právní kontext a tady budeme eh, se zaměřovat na druhou zprávu Komise o sociálních službách ve veřejném zájmu a dále eh, využijeme výsledku Výboru pro sociální ochranu, který navrhuje jakousi eh, základní chartu pro tyto sociální služby dotýkající se kvality. 27. Eh, října budeme mít fórum, které se bude zabývat těmito sociálními službami tak, aby se tím připravili závěry Rady EPSCO eh, v prosinci. A tím bych chtěla eh, umožnit také svým kolegům, aby vystoupili. Kdo bude jako první? Děkuji, paní předsedkyně, dámy a pánové. Eh, my máme na starosti boj proti chudobě a eh, postavení osob eh, s postižením. My budeme mít příležitost, že budeme uzavírat tento rok boje proti chudobě. Je to obrovská výzva, velký problém také v evropském kontextu. Musím si připomenout, že i Lisabonská smlouva v tomto smyslu stanovila určité cíle, tedy eliminaci chudoby. Bohužel tento cíl ale nebyl dosažen a my budeme dále pokračovat práci na příslušné metodologii. Co týče Belgie, tak my jsme si stanovili tři priority. Nejprve je to minimální příjem. To je naprosto klíčové téma. Vidíme, že tady jde o příjmy lidí, kteří jsou ohroženi chudobou nejvíce. 17 evropských občanů se nachází eh, v této situaci podle údajů Eurostatu, takže otázka minimálního příjmu je téma, eh, které bychom rádi Eh, prohloubili eh, během našeho předsednictví. Druhé velké téma je chudoba dětí. To je otázka mm, průřezová. Tady jde například eh, naplnění práv dětí, podpora rodin. 20 dětí v Evropě žijí pod hranicí chudoby a my bychom chtěli nastartovat evropskou debatu o doporučení, které se týkají snižování výskytu chudoby dětí. Je to doporučení, které bude vyplývat eh, zejména z práv dětí a z multidimenzionálního přístupu. Měli bychom tím řešit otázky související s bydlením dětí, s účastí na sociálním životě, veřejným zdravím a tak dále. A třetí prioritní eh, téma belgického předsednictví bude mm, bezdomovectví a my uspořádáme konferenci, která se bude touto otázkou zabývat a také kulatý stůl, který se bude konat 18. a 19. prosince a který bude hovořit o implementaci aktivní politiky inkluze a to eh, by se mělo týkat minimálního příjmu, eh, kvalitních přístupních služeb a potom kulatém stolu by měla proběhnout schůzka ministrů, kteří mají na starosti boj proti chudobě a ti by měli hovořit také o investicích do sociální ekonomiky, tak abychom zlepšili jejich integraci. osoby s postižením. Myslím, že hlavní linie všech politik by měla spočívat v implementaci úmluvy OSN o právech osob s postižením. To je podle mě velký pokrok na globální úrovni. Sice, a sice tedy, že válné shromaždění OSN eh, přijalo eh, tuto umluvu, tu již 15 členských států Evropské unie ratifikovalo, my bychom si přáli Eh, přistoupit k implementaci této úmluvy v rámci Evropské unie a samozřejmě na úzce spolupracovat se všemi členskými státy. Týká se to práv osob s postižením, eh, jsou to osoby, které jsou ve zvláštním postavení, měly by mít zlepšená práva o přístupu k veřejným službám, ke vzdělání, k bydlení, eh, právo na informace a na další věci. A my k těm, této otázce chceme 18. a 19. listopadu spořádat konferenci, která by se zabývala právě implementací této úmluvy OSN. Doufáme, že se to zúčastní osoby s postižením a zás, jejich zástupnické organizace. E, nejprve by měla proběhnout také výměna informací o příkladech dobré praxe, jak zlepšovat naplňování jejich práv a druhý den této konference by měl být věnován eh, výměně eh, na mezivládní úrovně. úrovně. Měla by dojít mobilizaci na všech úrovních, na místní, úrovně až po tu evropskou. A ještě jeden eh, velmi důležitý prvek je jakýsi etický kodex, který by měl definovat eh, konkrétní činnosti členských států a Evropské unie, aby byly jasně vymezené pravomoci, aby bylo řečeno, které pravomoci jsou sdílené mezi těmito dvěma úrovněmi a my na tom budeme aktivně pracovat, aby to potom bylo přijato ke schválení, tento etický kodex. A potom bychom měli hovořit také o přijetí dodatečného protokolu a i to by se mělo projevit eh, v diskuse na evropské úrovni. Tady bychom chtěli přivítat eh, přijetí usnesení v červnu na EPSCO radě v Lucemburku. Týkalo se to rámce pro osoby s postižením. Eh, a stanovili tam hlavní zásady inkluzivní politiky, jakýsi mainstreaming eh, ve prospěch těchto osob, což by eh, jim mělo umožnit podílet se na rozhodovacím procesu eh, uvnitř členských států, tam, kde se jich to dotýká. A na závěr ten můj poslední bod, paní předsedkyně, antidiskriminační směrnice Víme, že to je mnohem širší věc a e, naše e, kolegyně paní e, Milke se už určitě k těmto věcím, k těmto věcem vyjádřila. Je to velmi složitá problematika a je to předmětem diskuse. A otázkou je, jestli bychom nemohli začít věnovat některým vybraným otázkám, zejména se to týká osob s postižením, tedy, proč tady můžeme postoupit ku předu v rámci toho celkového boje proti diskriminaci. Děkuji vám, paní předsedkyně, to byl eh, velmi rychlý přehled o těchto otázkách, které já mám na starosti. Děkuji vám. Teď pan Michel Darden, vy máte eh, slovo jako poslední, možná, že byste nám mohl říci, jestli na jednání Rady ministrů se hovořilo také o zelené knize, nebo jestli o tom bude mluvit někdy v budoucnosti. Děkuji, máte slovo. Madame la Présidente. Tout d'abord, bonne fête nationale à tous les députés français. Hein? Děkuji, děkuji. Eh, eh, nejprve dovolte, abych francouzským kolegům popřál k dnešnímu státnímu svátku. Osmého a 9. července jsme měli neformální, eh, zasedání, neformální summit rady já jsem eh, to vnímal tak, že subsidiarita je skutečně nejdůležitější, hovoříme-li o eh, důchodech. Myslím si, že komise má pravdu, jestliže se rozhodla vydat eh, tento, tuto zelenou knihu. Ta kniha byla eh, navržena výborem pro sociální ochranu a také ekonomickým výborem. Ehm, tato zelená obsahuje eh, popis některých problémů, se kterými setkáme v různých členských státech. Eh, jedná se o 14 konkrétních oblastí. Podle mě tento dokument se zabývá hlavně potřebou znovu nastartovat ekonomii, Eh, nějakým způsobem posílit veřejné finance, dále potom s otázkou důchodu, dále potřebou eh, zvýšení eh, věku odchodu do důchodu, dále potom potřebou zajistit určité pojistky a také mít určitou regulaci pro financované fondy a také regulovat finanční trhy na kterých eh, eh, tyto fondy hrají stále významnější úlohu. Zdá se mi eh, logické ponechat na členských státech, aby si některé z těchto věcí vyřešili sami, protože to souvisí s určitými konkrétními situacemi. Dále se to týká také finančního dohledu a e, právo na e, důchod, ale potom to souvisí také se statistikou, informacemi a e, regulací penzijních fondů. Proto jsme se obrátili na členské státy, aby se uh, podíval na těchto 14 základních otázek a oblastí, které jsou obsahem tohoto dokumentu. To se týká adekvátních penzí a udržitelných penzí. Jak asi eh, víte, toto bude také nejdůležitější eh, téma zasedání ministrů pro eh, důchod, ke kterému dojde v září v Liež. Já bych eh, rád eh, se zúčastnil práce výboru CPS a CPM. Eh, doufám, že také příspěvky jednotlivých občanů se nějakým způsobem promítnou do té bílé knihy o důchodech. Myslím si, že by bylo dobré, kdyby i ECOFIN, EPSCO se také angažovali na této práci. Pochopitelně musíme si být vědomi toho, že penze jsou pouze jedním elementem, když velice důležitým elementem v boji proti chudobě. Penze umožňují starším lidem žít na určité úrovni sociálního zabezpečení. Děkuji, děkuji, pane ministře. Teď dovolte, abych zahájila diskusi s poslanci. Ehm, nejprve dám slovo paní, paní Jakensáry a potom panu Örimu. Myslím, že jedna věc je velmi jasná a sice, že belgické předsednictví se bude věnovat eh, směrnici o pracovnících. o vysílaných pracovnicích. A tady je velmi důležitá štědrost, eh, boj proti eh, xenofobii a rasismu a já bych se chtěl zeptat, co s tím bude dělat biologické předsednictví v oblasti vysílaných pracovníků. A za druhé, minimální mzda, minimální příjem. Tady bude potřeba v první řadě definovat, eh, o co vlastně velkým předsednictví půjde, jestli eh, pracovat na minimální příjmu nebo na minimální mzdě. Pan Ory. Děkuji. Já bych chtěl poděkovat ehm, všem ministrům za jejich vystoupení. Eh, nemám na tolik času, takže si dovolím jenom krátkou otázku. Jak víme, po belgickém předsednictví přijde maďarské a společně si tato předsednictví stanovili jako prioritu boj proti chudobě, boj proti chudobě dětí zejména. A e, bude tedy potřeba se zabývat, jestli budeme moci kvantitativně vyjádřit tyto cíle a abychom mohli měřit výsledky. Děkuji vám. Pan Koferat a potom paní Lin. Děkuji, děkuji paní předsedkyně. Eh, hovoříme o důstojné práci. Když eh, hovoříme o těchto širších souvislostech, myslím si, eh, že tím máme na mysli práva pracovníků, a do jaké míry jsou uznávána tato práva a do jaké míry jsou také respektována a to v kontextu vnitrostátních eh, eh, předpisů a také v rámci kolektivního vyjednávání. Bohužel v Evropě eh, musíme bojovat se dvěma fenomény. Za prvé tou pravidelnou prací, tak jak ji provádějí evropští občané. To znamená lidé, kteří Eh, často pracují v nedůstojných podmínkách eh, právě proto, že smlouvy a zákony nejsou respektovány. Ten druhý fenomén, který je možná závažnější, je eh, práce na černo. To znamená lidé, kteří se narodili jinde na světě, přicházejí do Evropy a nemají zajištěnou základní ochranu. Um, Myslím si, že musíme bojovat s oběma těmito eh, jevy a mě by zajímalo, jestli belgické předsednictví se tomu bude konkrétně věnovat, protože eh, tito lidé nejenže eh, se netěší žádné důstojnosti, ale nemají také žádnou budoucnost, nemají zaručenou penzi a tak dále a tak dále. A já si myslím, že to je Eh, jeden z bodů, kterému není věnována eh, dostatečná pozornost a přitom to představuje jeden z největších problémů eh, v současné hospodářské krizi. Děkuji. Paní Lin. Eh, hovořili jste o celé eh, řadě věcí, ale já budu hovořit pouze o třech. Paní Onkelings eh, hovořila o koordinaci a je velice dobré, že jste mezi nás přišli. Myslím si, že také potřeba zlepšit koordinaci, protože koordinace zatím v minulosti příliš nefungovala a proto bych se vás chtěla zeptat, jakým způsobem si myslíte, že můžeme zlepšit celou tu otázku a to hlavně v oblasti bezdomovců a podobně a jestli také se soustředíte na péči o starší občany. Já v současné době připravuji jakýsi etický kodex a to by mě velice zajímalo. Ehm, dále potom eh, někteří lidé se hovořili o minimální eh, mzdě, někteří o minimálním příjmu. Já sama hovořím o minimálním příjmu Eh, to znamená o lidech, kteří nejsou eh, zaměstnáni. V zásadě jde tedy o sociální zabezpečení. Eh, zajímalo by mě, a můžete se k tomu vyjádřit kdokoliv z vás, jestli si myslíte, že minimální příjem by měl být platný pro všechny členské státy. Já osobně si myslím, že by tomu tak mělo být ale nemělo by to být formou rámcové směrnice, mělo by to být možná na základě výměny tzv. optimálních praxí. Co se týče té směrnice o různých postižených postižených. Tady si myslím, že je potřeba si uvědomit, že stále ještě je to blokováno v radě. Byla jsem velice ráda, že jste se zmínil o té úmluvě OSN, která se týká lidí s postižením. Máte nějaké eh, plány? Ehm, tlačit na ty čláty, na ty státy, které zatím neratifikovaly tuto eh, úmluvu, aby tak učinili, protože je skutečně mimořádně důležité, aby všechny členské státy tuto smlouvu neratifikovaly, ale i implementovaly. Děkuji. Pan Bacher. Já bych chtěl mluvit o koordinaci jednotlivých oblastí politik eh, jeden z ministrů správně poukázal na to, že hospodářský růst a pracovní trh představují už odlišnou perspektivu. To se eh, projeví i v tom procesu reform penzijních eh, systémů. Je evidentní, že pracovní život musí být delší a já bych se chtěl zeptat, jak to má fungovat u těžké fyzické práce, jak je si můžeme představit, že eh, se bude pracovat třeba do 67 let. Už eh, ti, kteří mají více než 50 let, se kolikrát potýkají s nalezením eh, pracovního místa. Já si myslím, že tady v tom ta politika vůbec není konsistentní. Teď také probíhají různá úsporná opatření což jde asi proti tomu cíli snižování chudoby. Ehm, rozhodně se to nějak výrazně nemění. Já doufám, že se nestane to, že by eh, nicméně chudoba výrazně narostla. A potom bych se chtěl zmínit o osobách s postižením, například o cestujících eh, v autobusech. Tady jsme se neshodli a já doufám, že v dohodovacím řízení se vám podaří nalézt správné řešení. Děkuji paní Kastex a potom paní Deli. Děkuji. Paní ministrině, já mám eh, jednu otázku eh, týkající se eh, služeb ve veřejném zájmu. Vy chcete zorganizovat třetí fórum o těchto sociálních službách, ale chcete také předložit legislativní návrh eh, týkající se jakési charty kvality těchto služeb. Eh, my vás samozřejmě v tomto úsilí podpoříme. Přáli bychom si aby Nicméně to nadšení, které vy jste tomuto procesu dala do začátku, pokračovalo i nadále. Bychom rádi, kdyby rada se tím eh, trvale zabývala a eh, pracovala na zabezpečení těchto sociálních služeb ve veřejném zájmu. Víte, že probíhá také debata o povaze těchto služeb nám záleží na tom, abychom zachovali univerzální přístup k těmto službám, aby nedošlo ke omezování dostupnosti těchto služeb, aby byly vyhrazeny například pouze pro určité skupiny eh, obyvatel, například jenom pro eh, ty znevýhodněné skupiny obyvatel paní Dily a potom pan Doroza. Několik otázek. Eh, dobrý den, děkuji za to, že jste přišli. Vy tedy eh, budete na konci tohoto roku proti chudobě a sociálnímu vyloučení a ptám se, a na tu otázku jsem se ptal už vaší kolegyně, a nebyla to asi ta správná kolegyně, chci se zeptat, jestli belgické předsednictví je připraveno podpořit evropskou iniciativu, která by měla provést tu slavnou rámcovou směrnici o minimálním příjmu. To je moje otázka. A potom mám otázku související se zdaněním vysokých příjmů, které by mohly přijmout k ozdravení veřejných financí a k financování sociálního zabezpečení. Myslím, že je potřeba začít diskutovat i o těchto o možnostech a potom se chce ptát na prevenci chudoby. To je hlavní oblast, eh, které bychom se měli věnovat. A potom k bezdomovcům. Eh, víme, že bydlení není eh, kompetence Evropské unie, protože to je otázka subsidiarity. A proto se chci zeptat, jak budete vyvíjet tlak na české státy, aby dodržovali to, že každý evropský občan má právo na bydlení, na důstojné bydlení. A u bezdomovců Eh, víme, že existuje celá řada různých prohlášení a dokumentů. Eh, jedno z těch prohlášení podepsala i paní Lin a paní Figueiredo, které požadují, aby ten fenomén bezdomovectví konečně jednou skončil. A já se zeptám, jaké nástroje použijete, abyste vynuli tlak na české státy, aby dostali svým závazkům a abychom nečekali do roku 2015. Každý rok umírá celá řada bezdomovců a nic se s tím nedělá. Děkuji. socialistická skupina bude mít více řečníků. Eh, je to proto, že tolik se vřáslo do diskuze, doufám, že tím nebudete šokováni. Já bych eh, byla ráda, kdyby se mohlo vyjádřit co nejvíce lidí, pan Derosa a potom pan Darden. Eh, thanks very much, and thank you. Děkuji, děkuji, děkuji všem ministrům za vaše prezentace. Mám otázku na paní ministrině Onkalinkovou. E, týká se to toho, čem hovořila paní Kasex, e, to jsou ty sociální služby všeobecného zájmu. Já jsem zpravodaj, e, který se zabývá budoucností těchto služeb. Eh, včera jsem se zúčastnil také semináře, eh, který se zabýval odbornými otázkami eh, této věci. Myslím si, že to byl skutečně mimořádně dobrý, velice odborný seminář. Chtěl bych vám poblahopřát k tomu, že jste jej organizovali. Určitě vás to stálo obrovské úsilí. Mám otázku, která souvisí s tím právním rámcem. Vy jste hovořil o tom, že eh, to neodpovídá tomu, jakým způsobem sociální služby jsou organizovány. Budete používat eh, článek 14 eh, smlouvy, smluv a při řešení této otázky související s právním rámcem, anebo budete uvažovat i o jiných možnostech, která nabízí právní aky E, například v souvislosti s hospodářskou soutěží a veřejnými zakázkami. Ehm, Eh, další eh, otázka subsidiarity, to znamená to, že eh, sociální služby všeobecného zájmu neexistují v členských státech, pokud se členský stát nerozhodne, že je bude poskytovat, nezáleží tedy na Evropské unii, jestli něco takového rozhodne, ale myslím si, že přesto způsob organizace a placení tyto služby má dopad na pravidla například související s veřejnými zakázkami hospodářskou soutěže. Já si myslím, že je potřeba se se věnovat všem těmto věcem, pokud eh, vážně chceme zajistit, že tyto sociální služby veřejného zájmu skutečně přežijí, hlavně v tom současném klimatu, kdy členské státy uvažují o tom, že sociální služby naopak budou pomalu likvidovat. A Arden, pan Daden, děkuji, děkuji. Já se pokusím eh, eh, být velice stručný. Chtěl bych říci pouze několik eh, slov. Jsem velice rád, že jsou ty priority nastaveny tak, jak o nich hovořili ministři. Jsou to věci velice důležité, hlavně kvůli tomu, v jakém se nacházíme ekonomickém eh, klimatu. Myslím si, že je potřeba se postarat o to, aby Evropa byla více sociální a je také čas na to, abychom v této oblasti dostali pokroku. Paní Olkeling se také pan Milke. Paní Milke řekla, že EPSCO by se mělo eh, přesunout do samotného středu Eh, toho, čemu říkáme hospodářská zpráva nebo eh, vláda. Eh, to souvisí také s bitvou proti chudobě. Různí řečníci již o tom hovořili přede mnou, ale já bych chtěl zdůraznit to, jak obtížné je dosáhnout těchto cílů. Pochopitelně jedna věc je stanovit si cíle, druhá věc potom je tyto věci kvantifikovat a pak je ještě implementovat. To je, je pochopitelně velice těžké eh, pro jednotlivé členské státy dosáhnout těchto cílů. Vy jste hovořil o tom, jak je důležité mít indikátory, které nám umožní měřit tyto věci a tím se dostávám k důležitému body, o kterém hovoří paní Lin a paní Deli a to je otázka minimálního příjmu je důležité, podle mého názoru, abychom eh, skutečně i této oblasti měli určitou legislativu. Eh, já bych nešel tak daleko, že bych hovořil o nějakém eh, standardizovaném přístupu, ale myslím si, že bychom měli mít určitou rámcovou úpravu, která by nám umožnila eh, zavést tento, tuto koncepci minimálního příjmu do členských vnitrostátních prezentářů, și le doresc. Mnohokrát děkuji, paní předsedkyně. Já bych chtěla poděkovat ministrům za prezentaci a pořád, popřát jim hodně zdaru. Já mám dvě otázky. Boj proti dětské chudobě. V loňském roce Evropský parlament schválil usnesení o situaci dětí, které zůstanou sami. Dětí přistěhovalců. Má belgické předsednictví nějakou iniciativu v tom smyslu, aby to nějak řešilo? Evropský parlament předložil doporučení ve svém usnesení. Za druhé, a to je vlastně spíš otázka pro ministra Dardena, penzijní systém, života schopnost, dlouhodobé přežití penzijních systémů. Procházíme hospodářskou a finanční krizí, která má velice závažné sociální dopady. Jistě víte, že lidé ve věku od 50 do 55 let hodně přicházejí o práci. A v takovém věku je velice těžké najít si na trhu práce nové místo. Máme tady tu koncepci předčasného odchodu do důchodu. Vy, pane Dardene, jste úřadujícím předsedou. Máte tedy za belgické předsednictví nějakou představu o tom, jak řešit otázku předčasného odchodu do důchodu? Zvlášť proto, že členské státy na to mají dost rozlišné názory. Některé si myslí, že je to dobrý nápad, pomůže to penzijním systémům. Jiné členské státy se domnívají, že je to prostě další prvek, který představuje břemeno pro systém sociálního zabezpečení. Takže mnohokrát děkuji a přejeme vám zdaru. Já myslím, že skutečnost, že jste v úřadu ve stejnou dobu jako pan Van Rompuy, je velice dobrá známka do budoucna pro toto předsednictví. Merci. Avant de vous redonner euh, la parole euh, à tous trois, moi je voulais simplement Děkuji, než dáme slovo všem třem. Řekla bych něco o tom, co jste uváděli o článku 9. Paní Onkolinksová. Když jsme mluvili o implementaci Lisabonu, toto má zásadní význam. A já s vámi naprosto souhlasím v tom, že prozatím se nám nepodařilo využít v plné míře potenciál článku 9. Já myslím, že to, co jste říkala, je opravdu zásadní. Ale kromě toho je také naprosto zásadní a tady jako u hospodářské zprávy či vlády to zachází dál než EBSCO. A možná to bude inspirovat i další rady. Mělo by se to projevit ve veškeré legislativě, to si aspoň myslím já. Tak to má být podle tohoto článku. Já vám nyní předám slovo, paní ministrině, a vy můžete předat slovo kolegům, až to budete považovat za vhodné. Děkuji. Ano, skutečně článek 9 eh, o eh, těch průřezových otázkách eh, nám umožňuje provádět hodnocení Eh, veškerá rozhodnutí Evropské unie, pokud mají dopad na sociální oblast. A proto myslím, že tady se skrývá velký potenciál, abych opakovala vaše slova a dostatečně toho potenciálu tím nebylo využíváno. My eh, v prosinci na zasedání eh, Rady ministrů budeme mít zprávu o aplikaci tohoto článku 9, tak aby tato klauzule byla mnohem systematičtěji využívána a využívána transparentním způsobem. To eh, si myslím, že velká výhoda pro zlepšení sociálních podmínek v Evropě. Položili jste nám celou řadu otázek, my se pokusíme je všechny zodpovědět. Já začnu eh, otázkou týkající se kvality pracovních míst v roce 2001 pod eh, za te- tehdejšího belgického předsednictví jsem byla ministrní pro zaměstnanost a tedy jsme o tom hodně hovořili, protože v tom slavném eh, trojuhelníku Lisabonské strategie byla právě kvalita pracovních míst jedním z úhelných kamenů. A mám pocit, že jsme od té doby trochu eh, ztratili eh, dobité území nedošlo přinejmenším žádnému pokroku v této oblasti. Mohli bychom snít o tom, že všichni budou mít právo na kvalitní práci, ale to asi nemá velký smysl. Spíše bychom v krátkodobém výhledu měli eh, usilovat o přijetí rozhodnutí například eh, co se týče hlavních směrů a v oblasti sociální ochrany. Myslím, že budeme muset ještě hodně pracovat na tom, abychom vysvětlili, že sociální ochrana není jenom rámec pro boj proti chudobě nebo e, něco jako podpora sociálně slabších, ale je to jakési sociální pojištění, eh, vyjádření solidarity. Hmm, jako takové to existuje v různé formě ve všech českých státech. A že je to potřeba podpořit evropskou politikou. My v září budeme mít konferenci o sociální ochraně a o tom, jak můžeme chápat eh, Eh, tento systém jako pojištění a vyjádření solidarity a doufám, se nám podaří eh, získat eh, evropský konsensus této věci. Také budeme mít konferenci o důchodovém systému, to bude dvoudenní konference a já bych paní předsedkyně vám chtěla říci jménem svých kolegů a mě samotné, že bychom byli velmi rádi, kdyby se Evropský parlament zapojil plně do této konference protože to bude zajímavé a jak pro vás, tak i pro nás a můžeme se vzájemně podporovat. Druhá otázka, sociální služby ve veřejném zájmu. Děkuji také eh, za to, že jste se zúčastnila eh, toho technického workshopu o SSIE. O těchto službách. Víme, že tady úplně nefunguje eh, tržní logika. Eh, máme tady provozovatele služeb, kteří eh, se snaží získat různé výjimky z trhu. Víme, že mm, hovoříme o části trhu, kde částečně některá tržní pravidla jsou Beňata. A potom tady musíme hovořit také o svobodě poskytování služeb, o usazování provozovatelů. A e, v oblasti státí pomoci je potřeba také hovořit o tom, e, jak se to slučuje. A potom e, tady byla zmínka o článku 14. Vy jste se ptali, jak to bude podporovat belgické předsednictví, budeme mít to v konferenci, fórum a budeme o tom diskutovat na EPSku v prosinci. Eh, co se týče kvality, tak ta charta kvality asi nebude problematická. Já myslím, že komise na tom již pracuje. To je rozhodně dobrá věc. A co se týče právního rámce, otázka je, jestli bude potřeba vytvořit jednotný právní rámec pro tyto sociální služby ve veřejném zájmu, to by bylo určitě eh, výhodné, ale my bychom měli pracovat na tom, abychom zapojili různé evropské dokumenty, které přímo nebo nepřímo hovoří o těchto sociálních službách do Eh, právního textu, do upřesnění v eh, právním kontextu. Já bych dávala přednost té první cestě, protože eh, pokud si něco neuděláme, tak by to mohlo vést k ohrožení těchto sociálních služeb a k jejich podpoře, k minimálnímu příjmu. To je závažná otázka. Je potřeba vědět, že belgické předsednictví považuje rámec pro minimální příjem za velmi významnou věc. My jsme o tom diskutovali na EPSku minulý týden. A um, jednoduše, protože víme, že jedno, že to souvisí s řadou jiných otázek. A my jsme požádali členské státy, aby se zavisely na společnými kritérii přístupnosti a vyrovnávání nebo kompenzace, eh, aby bylo dosaženo výše minimálního příjmu. Eh, eh, ne všichni nám tleskali, to je potřeba říci, ale já myslím, že i tady se to projevuje, to vyplývá z těch různých otázek, které jste mi položili. Podobně to probíhalo i na radě. Čínské státy nepřijali myšlenku, že bychom měli definovat společná kritéria takového rámce. Nicméně přislíbili, že eh, budou eh, dále pracovat na výměně příkladů dobré praxe. Takže ta cesta bude asi ještě dlouhá, než se nám podaří tam dorazit. A neznamená to, že bychom měli sedět s rukama za zády. Eh, vy jste se těm otázkám také věnovali a bylo mi řečeno, že hlasování o mm, nějakém textu, o zprávě paní Figueiredo proběhne asi na podzim tohoto roku. My v belgickém předsednictví budeme pokračovat na pořádání, uspořádání mezi ministerské nebo mezivládní konference o minimálním příjmu a chtěl bych eh, skončit ještě jednu věc. Nezapomínejte na to, že máme ty hlavní směry 10, které také hovoří o minimálním příjmu. Tyto hlavní směry jsou součástí hlavních směrů pro zaměstnanost a ty Mm, například hovoří o minimálním příjmu, o přístupu ke zdravotním službám a hovoří o dalších eh, službách, které, na které mají nárok všichni evropští občané, jako je zajištění zásobování plynem. A já si myslím, že bychom to mohli využít jako jakýsi výchozí bod pro úplně nový přístup. bychom chtěli, aby to bylo využito jako cestovní mapa pro nové metody, pro zlepšování sociální soudržnosti a já si myslím, že vy ve Evropském parlamentu jste už na tom mnohokrát pracovali a práce jak parlamentu, tak rady by se měla sejít uprostřed, abychom vyřešili celou sérii důležité otázky, které souvisí s minimálním příjmem. Mám teď na mysli například směrnici o přeshraničních pracovnicích, o přenositelnosti sociálních práv a penzijních nároků, ale určitě můj kolega o tom bude také chtít promluvit. Děkuji, paní předsedkyně. Začneme přenositelností. Já jsem k tomu přistupoval spíš z hlediska důchodů. V zelené knize se to z hlediska komise zmiňuje jako jedna z věcí, které se neustále vracejí. Rada jednoznačně ukázala, dá najevo, že to otázka subsidiarity, že si to chce zachovat v rámci svých pravomocí, ale nesmíme na to zapomínat. Máme přeshraniční pracovníky, Máme lidi, kteří jsou mnohem mobilnější, můžeme změnit třeba výzkumné pracovníky. A já jsem se na to díval a viděl jsem, že v současné chvíli lidé, kteří odcházejí do důchodu, a legislativa, která to upravuje na vnitrostátní úrovni, souvisí s návrhem z roku 2007, který se snaží učit minimální standardy pro převod doplňkových penzijních práv. Tato směrnice zatím nebyla schválena, protože v radě nepanuje jednomyslnost. Já myslím, že bychom se o to měli pokusit znovu. Měli bychom se pokusit na nějaké řešení pro mobilní pracovníky. Například, a já myslím, že to stojí za zmínku, mohli bychom mít Evropský přeshraniční penzijní fond pro mobilní pracovníky, jako jsou výzkumní pracovníci. Nevidím důvod, proč ne. A pokud to někoho zvlášť zajímá, je tady vynikající studie, kterou zpracovala komise z hlediska proveditelnosti pan Evropského penzijního fondu pro evropské výzkumné pracovníky. Bylo to v letošním roce. A udělala to firma Jebit. Pokud vás to zajímá, měli byste se na to podívat. Protože já myslím, že musíme dojít dál. Jistě máte pravdu, když zdůrazňujete, jak důležitý je to problém. Další poslanci se mě ptali na to, jestli jsem si vědom toho, jak těžké to je. Je to otázka. Je tady o budoucnost penzijního systému v Evropě. Jistě, já jsem této souvislosti vždycky říkal, že v prvé řadě tady máme problém hospodářské obnovy a veřejných financí. Ať se nám to líbí nebo ne, Financování zprávy systému sociálního zabezpečení patří k jednomu z klíčových prvků financování důchodu. A samozřejmě, pokud máme hospodářskou krizi, a to je přirozené, a kolega, který má na starosti celkovou zprávu této oblasti, je ve zvlášť obtížné situaci. Po každé, když se nám podaří vrátit někoho na trh práce, v Belgii v podstatě ušetříme 18 tisíc eur na jednoho člověka na rok. Ušetří to státu 18 tisíc eur, když člověk zase začne pracovat. Tak si jen představte, jaký dopad by to mělo co se týče například Belgického penzijního fondu, protože v současné době to odčerpává ohromné částky od společnosti. Takže ty věci jsou úzce propojené, souvisí to i s veřejným financováním, protože mně by se třeba hodilo dalších 10 miliard eur, které souvisí s dalšími aspekty nezaměstnanosti a rozpočtem. Takže to, co vidíme v Belgii, je to, že jdeme do důchodu v 65 ale de facto lidé často docházejí, odchází do důchodu v 60. Tak to vypadá u nás. A samozřejmě to je problematické. My máme stanovisko takové, že by to mělo zůstat na 65. ale byli bychom rádi, kdybychom lidi přiměli k tomu, aby neodcházeli do důchodu v 65, ale pracovali trošičku déle. A já bych uvítal další tři roky. Když to říkáme, tak okamžitě lidé řeknou, jak to udělat. Samozřejmě snažili jsme se najít nějaké pobídky když neodejdete do důchodu v 60, v na 60 dostanete o trošku víc, ve 62 zase trošku víc. Takže se snažíme přijít s nějakými pobídkami, které by lidi udrželi v práci. Neříkám, že to úplně selhalo, ale také se to úplně nepodařilo. I když mi na tom hodně záleží. A pokud se toto neosvědčí, pokud se to nepodaří, Musíme se vrátit k systému, předčasných důchodů. Dejme tomu, že někdo odejde do důchodu v 50. Jak ušetříme, když budeme mít nominální věk odchodu do důchodu v 50? Lidé budou odcházet v 50. Takže já si myslím, že o tohle, celé té věci musíme znovu diskutovat. Já nechci navrhovat, jak to řešit. Ale je to jeden ze způsobů, jak se některé podniky snaží reagovat na krizi. Navrhují pracovníkům, aby dřív odešli do důchodu, ale musíme se k tomu vrátit. Proč? Protože nejsme schopni udržet stejnou úroveň důchodu, stejnou úroveň příspěvků s tím, že nám neustále stárne populace. Já myslím, že to si uvědomují všichni. Musíme najít nějakou rovnováhu. Děkuji. Já bych rád poděkoval všem poslancům, kteří položili otázky. Paní předsedkyně, já myslím, že parlament může podpořit priority belgického předsednictví Jsou tady třeba práva osob s postižením, s dočasnou smlouvou. Já myslím, že tady se v zásadě zhodneme a všichni chceme tyto cíle splnit. Pokud je o osoby s postižením, především tady máme ratifikaci umluvy OSN. Byla tady otázka, jestli budeme lobovat v členských státech. Já myslím, že nejde o lobování mezi členskými státy. My chceme ukázat, že je to obrovský krok vpřed a že to ukazuje, jak se společnost mění a jak se také mění přístup k osobám s postižením. Na listopadové konferenci proběhne výměna informací o osvědčených postupech. Pokusíme se ty věci vyrovnat ve všech zemích, ne z hlediska ratifikace, protože ratifikace samozřejmě není konec celého procesu, je to spíš začátek, protože pak má následovat implementace. Když jsem byla v Zaragoze, byla tam konference já jsem říkal, že máme dvě kategorie států v Evropě. Ty, které už to ratifikovali a říkali, že teď se zamyslí nad tím, jak to implementovat, a pak máme země, které uvažují o tom, jak to ratifikovat a pak to ratifikují. A pak je tady také otázka efektivní nebo účinné evropské ratifikace, otázka kodexu chování. Nad tím se můžeme zamyslet i na evropské úrovni abychom některé ty úmluvy řádně implementovali. A samozřejmě za tím vším stojí veřejné orgány na všech úrovních. Souvisí to třeba s přístupností autobusů, to je takový konkrétní příklad. Jde o veřejné budovy, veřejné služby, vybavení, sport, kulturu, informace. To všechno musí být přístupné bez ohledu na to, jaké postižení lidé mají. A já myslím, že ve veřejném sektoru se teď začínáme na věci dívat jinak, nově. Každý k tomu může nějak přispět. Já vím, že to trošku protahuju, paní předsedkyně. Dobře, takže otázka chudoby, to je komplexní jev. Já myslím, že všichni jsou si vědomi toho, že nemáme nějaký eh, kouzelný proutek, který by nám to všechno vyřešil. Potřebujeme kvantifikované cíle, to už někdo říká, ano, to už máme, těch 20 milionů, o tom rozhodla rada eh, o tom snížení 17. června. A já myslím, že chceme být odvážnější, chceme toho dosáhnout víc. A jak říkala kolegyně Onklingsova, potřebujeme ukazatele, které nám umožní přizpůsobit naše politiky odpovídajícím způsobem. Ještě bych toho mohla říct hodně, ale nebudu to protahovat. Dětská chudoba. O tom také mluvilo několik poslanců. 2. a 3. září bude v konference a my bychom eh, chtěli nějaká doporučení která se týkají chudoby dětí na základě práv dětí a na základě více rozměrného přístupu. Jak jste říkali, souvisí to s příjmem, s přístupem ke vzdělávání, k informacím, bydlení, zdravotnickým službám. Je tam celá řada věcí. A my na konci předsednictví dáme dohromady nějaká doporučení a tak, abychom se chtěli zhodnout na minimálním příjmu. Děkuji za pozornost. Ne, vy jste nemluvil moc dlouho. Bylo to velmi stručné velmi podrobné. Já chci poděkovat všem třem, chci vám popřát hodně zdaru za vašeho předsednictví. Pro vás to bude velice zajímavé období, kdy můžete uvést do praxe své myšlenky, ale je to také velká výzva, protože musíte získat na svou stranu všechny členské státy. Takže já říkám, přeji vám hodně zdaru.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 chers collègues. Chers collègues, je vous propose euh, de passer euh, immédiatement au point 9 euh, de no- Vážení kolegové, myslím si, že bychom okamžitě měli přejít k bodu 9, což je hlasování zprávě e, kterou vypracoval náš kolega Čába Öry. Bohužel se obávám, že s námi teď není. Kde jste, pane Ory? Nemohu pochopitelně zahájit hlasování, eh, pokud tady pan Öry není. Ano, ano, už je tady pan Öry, takže budeme eh, hlasovat o hlavních zásadách politiky zaměstnanosti členských států. Eh, máme k tomu také dvě stanoviska, jedno od výboru FAM, jedno od výboru hospodářského. Prosila bych teď všechny eh, poslance, aby se usadili. Článek 2, kompromisní návrh K, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Článek 2a, poslanecí návrh 1, 3, 4, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. To je zamítnuto. Teď 1, 3, 3, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. 1, 3, 6 od eh, zpravodaje pro, proti, to je schváleno. 1, 3, 5 od paní Plam, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Teď eh, máme ten hlavní, tu hlavní zásadu 7, hlavní eh, kompromisní návrh L, kdo je pro, proti, to je, kdo se zdržel, schváleno. Teď odstavec 9 od výboru FAM, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Stále ještě hlavní směr 7, kompromisní návrh M. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Tento pozměňovací eh, kompromisní návrh je schválen. Dále pozměňovací návrh 142. Kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. To je zamítnuto. Dále 146. Opět paní Turinen, je pro, proti, se zdržel, to je zamítnuto. Kompromisní návrh N, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Schváleno. Kompromisní návrh O, to je druhý odstavec, kde pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Odstavec 10 od výboru FAM, kdo je pro? Je to strana 9, už jsme na straně 9, prosím, přeskočili jsme to poměrně hodně. Strana 9, to je příloha eh, k hlavnímu směru 7 od FAM, odstavec 10, eh, kdo je pro? Proti? To je zamítnuto, teda domnívám se, že to je zamítnuto. Pojďme si to překontrolovat, abychom si mohli být skutečně jisti. Hlasovali všichni, všichni máte sebou elektronické karty. Ano, končím hlasování. 20 pro, 27 proti, čili je to jasně zamítnuto. Teď se dostáváme k hlavnímu směru 8. Pozměňovací návrh 229. Ehm, ehm, teď se ale vracíme k hlavnímu směru 7. Nevím proč, ale je to tak. 183. Kdo je pro, kdo je proti? 183. Kdo je pro? proti, kdo se zdržel, to je schváleno. 185 je staženo, teď se dostane kompromisní návrh P, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací eh, návrh 201 eh, byl stažen 203, teď eh, to je od paní Steinruck a paní Gens, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, dále 204, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno, odstavec 12 od výboru FAM, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Kompromisní návrh Q. Dvěstě čtrnáctka, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. 215, protože 17 byla stažena, kdo je pro 215, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 216, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Myslím si, že je to schváleno, ale pojďme si to překontrolovat. Hlasování zahájeno. Hlasovali všichni. Končím hlasováním. 27 pro, 22 proti, čili to je schváleno. 217, to je kompatibilní, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 218, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď eh, poznac, hlavní směr 8, kompromisní návrh Q, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Odstavec 2, eh, opět hlavní směr 8, eh, kompromisní návrh, kdo se, R, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, Budeme, hlasujeme o kompromisním návrhu R. Tady e, e, máme odstavec 25 od výboru hospodářského, kde pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. E, kompromisní návrh R, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, Schváleno. Teď eh, jdeme k odstavci 2, hlavního směru 8, to je poslanec na 248 od paní Steinrokové a pana Christensena, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 21 padá, 244, 245 byly staženy. Další pozměňovací návrhy, ty také odpadají, to všechno je v kompromisním návrhu. Teď 245, paní Turinen, pardon, 244 pro. Já si myslím, že to bylo zamítnuto, ale pojďme si to zkontrolovat. Je to 251 pozměňovací návrh, končím hlasováním. 21 pro, 28 proti, čili to je zamítnuto. 252, kdo je pro? proti, kdo se zdržel, schváleno. 253, kdo je pro? To je kompatibilní, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. 254, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 218 byla schválena, 25 odpadá, 208, 266, 267 a 28, to jsou všechno od výboru hospodářského, 268, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, pojďme si to překontrolovat. Myslím si, že to bylo schváleno, ale pojďme to překontrolovat. 268, to je poznací návrh od zpravodaje. Končím hlasování. 23 pro, 26 proti, čili to je zamítnuto. 269 od paní Steinruck a další, kdo je pro? Proti, kdo se zdržel? Schváleno. 270, kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je přijato. Pojďme si to zkontrolovat. Dobrá. Kontrolujeme 270 elektronicky. Hlasovali všichni, končím hlasováním. 25 pro, 21 proti, čili tento návrh, máte pravdu, je schválen. 25 je stažena. Kompromisní návrh S. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. Dvěstě sedmdesát jedna. Tady můžeme o tom hlasovat. Eh, je to někde uprostřed strany 20. Eh, není to Thomas Mann, ale Thomas Hendl, kdo to navrhuje. Já tyto dva Tomase si vždycky pletu, oba dva to jsou velice významní členové našeho výboru. Takže je to pozměnací návrh Tomase Hendla a paní Cimerové a pana e, Larika. Je to pozměnací návrh 271. E, Zpravodaj je proti eh, tomuto pozdravství, kdo je pro, proti, kdo je, se zdržel, zamítnuto. Odstavec 29 od výboru eh, hospodářského, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Dobrá, tak si to překontrolujeme. Překontrolujeme odsaz 29 od výboru hospodářského. Hlasovali všichni, končím hlasování. Dobrá, dobrá, tak budeme hlasovat ještě jednou. Zahajuji hlasování, všichni hlasovali. Koordinátoři už naznačili, jak máte hlasovat. Hlasovali všichni. Já jsem vlastně nehlasovala. Teď již hlasovali všichni, takže končím hlasování. 26 pro, 22 proti, eh, čili je to schváleno. Eh, eh, teď od výboru FAM 20, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? To je zamítnuto. Teď 291 od paní Plam, kde pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 293, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 294 pro, proti, zdržel jsem, zamítnuto. Teď pod odvodnění, eh, to je pozměnací návrh 28 od Tomas Hendla, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 1A od výboru FAM, kde pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Kompromisní návrh A, kde pro, proti, kdo, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 31, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď odsec 2 od výboru FAM. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Zamítnuto. Teď tři, opět od výboru FAM, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. E, bod důvodnění čtyři, to je opět od Tomase Hendla, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, e, to je zamítnuto. 34, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 35, pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromisní návrh B, kdo je pro, proti, zdržel se, schváleno. Teď eh, poslanec 40, kdo je pro, proti. Myslím si, že to je zamítnuto, ale pře- překontrolujeme to. Je to eh, poslanecí návrh pana Cabrnocha, eh, hlasujeme. Hlasovali všichni, končím hlasováním. 31 k 14, čili to je zcela jasně schváleno. Teď pod odůvodnění 6, kompromisní návrh C, kdo je pro, proti, zdržel jsem, schváleno. 43. Kdo je pro? Proti? Ještě jednou. Pozměnit na 43. Kdo je pro? Je to od paní Umen Ruiten. Proti? Kdo se zdržel? Dobře, takže to je opravdu zamítnuto. Teď bod odůvodnění 7, kompromisní návrh D. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? Schváleno. Teď odsled 4 od výboru hospodářského, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel. Schváleno. Teď bod odvodní 8, kompromisní návrh E, kdo je pro, proti, pro, kdo se zdržel, schváleno. C4 od výboru FAM, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Zamítnuto. Kom, eh, bod odvodní 8a, pozměnací, eh, kompromisní návrh F pro, proti, kdo se zdržel, to je schváleno. Teď eh, pozměnací návrh 69 od paní Turunen a paní Konelísen, kde pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Bod odvodní 9, kompromisní návrh G, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, Schváleno. Teď 6 od výboru hospodářského, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Um, stejný odstavec od výboru FAM, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. Teď máme 77, kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Pojďme si to překontrolovat. Pozměňovací návrh 77. Hlasová, hlasovali všichni, končím hlasování. 27 pro, 21 proti, čili to je schváleno. Pozměňovací na 78, stejný autor, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď máme bod odvodní 10, kompromisní návrh H. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel? Schváleno. Teď eh, bod odvodně 11, kompromisní návrh I. Eh, Zpravodaj požádal o slovo. My bohužel nemáme překlad. Po formulaci po slově find je eh, potřeba přidat slovo against. Tam vypadlo slovo against, čili fight against segmentation. Takový je můj návrh. Myslím si, že to by eh, objasnil tento text. Myslím si, že kolegové z eh, ALDE mě požádali, abych udělal tuto lingvistickou úpravu. Ano, je to poslední část toho kompromisního pozměňovacího návrhu, je to devátý, devátý řádek od konce, kde se hovoří o equality fighting against, čili přidáváme to slovo against segmentation, čili eh, tady skutečně jde jenom o přidání slova. Čili eh, opravdu nejedná se o nic jiného než o eh, formulaci, která je upřesněna tímto slovem. Takže kompromisní návrh I, pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 100, eh, což je dodatek. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Eh, odstavec 7 od výboru FAM. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je zamítnuto. Teď po eh, bodu odvodnění 11 máme kompromisní návrh U. Kdo je pro? Proti? Kdo se zdržel? To je schváleno. Eh, pak mám poznávací návrh 106, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, zamítnuto. I 107 eh, od jménu Reutin, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 108, eh, to je kompatibilní, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Dál se 12 od výboru hospodářského, to je kompatibilní, kdo je pro, proti. E, někdo e, nehlasuje, kdo je pro, proti a kdo se zdržel. To je schváleno. 110 je stažen. E, bod odvodní 13, kompromisní návrh je, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, Schváleno. Eh, C14 od hospodářského výboru. takže je to skutečně 14 od výboru hospodářského, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, schváleno. Kompromisní návrh T, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď se dostala k pozornosti návrhu eh, 19 to je schváleno, 115 je kompatibilní, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pozměňovací návrh 117, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Bod 14, pozměňovací návrh 120, kdo je pro, Je to opět Thomas Handel, ne Thomas Mann, jak řekla paní předsedkyně chybně. Já se strašně omluvám, já ty dva Tomase neustále pletu. Takže 120 o Thomas Hendla a kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. 121, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 123, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Potom bod 15, 124, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. 125, to je kompatibilní, opět je to o Thomas Hendla, kdo je pro, kdo je proti, kdo je, se zdržel, schváleno. Eh, teď máme bod od 16, 127 pozměňovací návrh pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 129, eh, opět pan Hendl a další, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Zamítnuto 128, pan Popakis, kdo je pro, proti, kdo se zdržel. Schváleno. Teď máme potom 17, eh, odstavec 19 od výboru hospodářského pro, proti, kdo se zdržel za schváleno. Poznací návrh 130 od pana Hendla a dalších, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Teď budeme elektronicky hlasovat o celém návrhu zprávy. Zahajuji hlasování. Hlasovali jste všichni. Eh, teď končím hlasování. 40 pro, 2 proti, 7 se zdrželo hlasování. Teď budeme hlasovat k návrhu legislativního usnesení. Zahajuji hlasování. Hlasovali všichni? Čapo, vy nechcete hlasovat? Takže 40 pro, 2 proti a 7 se zdrželo, čili stejný výsledek. Dovolte, abych poblahopřála zpravodaji. A teď ehm, budeme pokračovat. Eh, máme eh, zprávu z vlastní eh, iniciativy o rozvíjení potenciálu k tvorbě pracovních příležitostí v novém udržitelném hospodářství. Je to zpravodajka paní šletr. Máme pět stanovisek, jednak z ekonomického výboru, z Envy, FAM, ITRE a REGI. Uh, titul před odstavcem 1, to je pozměnací návrh 22, paní Isaja, kdo je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Teď před odstavcem 1 eh, od výboru Envy, trojka, kde je pro, proti, kdo se zdržel, to je zamítnuto. Od stejného výboru jednička, kdo je pro, to, dobrá, tak to zkontrolujeme. To je eh, odstavec 3 od Envy. Hlasování zahájuji. Všichni hlasovali. Teď končím hlasování. 26 pro, 22 proti. Měli jste pravdu, je to přijato. Teď eh, Envy 1, kde pro, proti, kdo se zdržel, přijato. Eh, Jedenáctka od Regi, kdo je pro, kdo je proti, kdo se zdržel, to je taky schváleno. Dobrá, tak si to překontrolujeme. Překontrolujeme si jedenáctku od Regi, kdo je eh, hlasování zahajuji. Hlasovali jste všichni, takže končím hlasování. 27 pro, 20 proti, takže zcela jasně je to přijato. Teď Ekon 2, to padá, takže se dostáváme k dalšímu hlasování o kompromisním návrhu D. Kdo je pro, proti, kdo se zdržel, schváleno. Pětka, výbor Envy, kdo je pro? proti, zdrželi se, zamítnuto. Jednička, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. 21. Envy, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Jednička z ITRE, pro, proti, zdrželi se, přijato. 33. Pana Tomase Mana, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Jedenáctka Ekon, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 2, kompromis E, pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 2, kompromis B, B, kdo je pro, proti, musíme to prověřit, kompromis B B. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. 20 pro, 26 proti. Kompromisní návrh PP nebyl přijat. Odstavec 2, pozměňovací návrh 25. Kdo je pro? Proti. 25. Kdo je pro? Pro. pro. Proti. Zdrželi se. Zamítnut. 29. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Odstavec 3, kompromis F. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Dále po odstavec 3. Druhá část odstavce 6, Výbor Envy. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Zamítnut. Potom odstavec 3, pozměňovací návrh 21, výbor ITRE. Kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Osmička Envy. Pro. Proti. Zdrželi se. Prověříme to. Osmička Envy. Hlasování je zahájeno. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. 21 pro, 25 proti. Tento odstavec nebyl schválen. Devítka, stejný výbor pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Desítka, stejný výbor, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 19. Stejný výbor, kde je pro, proti, zdrželi se, zamítnut. Přijat, pardon. Odstavec 4, kompromis G, kde je pro, proti, strželi se. Přijat. Dále odstavec 4, pozměnací dvojka, Envik pro, proti, strželi se, zamítnut. Čtyřka ze stejného výboru pro, proti, strželi se, zamítnut. Dvacítka stejný výbor pro, proti, strželi se, přijato. Třicet uh, Odsavec 538 pro. Paní Esaja, kdo je pro? Proti. Zdrželi se. Přijat. Ano, dobře, prověříme 8.30. Hlasujeme o 8.30. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. 26 pro, 19 proti, Dva se zdrželi, je to jasné. Přijato. 39. Pana Ludvíksona, kde je pro? Proti, zdrželi se. Přijat. 40. Byl stažen, takže teď přejdeme na pozměňovací návrh. Kompromisní H odstavci 6. Kde je pro? Proti, zdrželi se. Přijat. Potom odstavec 6, 14 z výboru Regi, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Potom odstavec 6, první část 12 z výboru Envy, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Odstavec 6, 44 pana Tomase Mana, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 7, kompromis 1, a pardon, I, kde pro, proti, zdrželi se, přijat. A já to vidím, chápu tak, že protože jsme schválili kompromisní návrh I, odhlasovali jsme osmičku e- ekonu, ale teď budeme hlasovat o osmičce z ekonu, kde pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 8, pozměňovací návrh kompromisní je, kde pro, proti, zdrželi se. Přijat. Prověříme kompromis je. Hlasovali všichni? Hlasování uzavřeno. 26 pro, 20 proti, nikdo se nezdržel hlasování. Přijato. Takže teď po odstavci 8 se dostáváme ke dvojce regi, kde je pro, proti. Dvojka regi, kde je pro, proti, drželi se. Přijato. Potom před odstavec 28, pardon, 21. Takže 108 pan Pupakis s ústním pozměňovacím návrhem within existing programs. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se? Tento pozměňovací návrh v upravené podobě byl schválen. Potom po odstavci 21 máme 108. pane Papakise, kde je pro, proti přijato. Teď šestka výboru Regi, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. 12. ITRE pro, proti, zdrželi se přijato. 23 ITRE pro, proti, zdrželi se přijato. NV13 pro, proti, zdrželi se přijato. Teď se dostáváme k odstavci 10, ekonu, kde je pro, proti, zdrželi se přijato. sedmička NV pro, proti, zdrželi se Přijato. 17 NV, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. 73 paní Plom, kdo je pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Odstavec 9, kompromis K, pro, proti, zdrželi se. Přijat. Potom odstavec 9, čtyřka z ITRA, kde je pro, proti, Zdrželi se. Ověříme to. ITRE 4. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. 38 pro, 8 proti, 1 se zdržel. Je to jednoznačně přijato. Pětka ITRE To je doplnění k tomu, co už jsme odhlasovali, takže kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Třináct dragy pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. 52 paní Esaja pro, proti, zdrželi se, přijato. 53 paní Esaja pro, Proti? Zdrželi se. Myslím, že byl přijat, ale ověříme to. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. 26 pro, 20 proti, přijato. Teď tady máme ústní pozměňovací návrh zpravodajky, která navrhuje nový název job potential for women and men in the new sustainable economy. Máme k tomu nějaké stanovisko, kde je pro, proti, zdrželi se. Myslím, že to bylo zamítnuto. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. 25 pro, 21 proti. Takže přijato. Když jste hlasovali proti, stačilo například protestovat proti vůbec hlasování o ústním pozměňovacím návrhu. Ano, jednička FAM, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijato. A FAM. To je kompatibilní, bude to doplnění k jedné části tohoto odstavce, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Čtyřka FAM, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 10, kompromis L pro, proti, zdrželi se. Přijato. Takže teď přecházíme na odstavec 10. Fám osmička Pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 19. stejný výbor pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 20. Fám pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. 6 Fám pro, proti, zdrželi se, přijato. 9, stejný výbor pro, proti, zdrželi se, přijato. 11, stejný výbor pro, proti, zdrželi se, přijato. 13, pro, proti, zdrželi se, přijato. 14, fan, pro, proti, zdrželi se, přijato. 113, pan Ludvíkson pro, proti, zdrželi se, přijato. Nadpis Takže 64 paní SRD pro, proti, zdrželi se, přijato. Prověříme dobře, prověříme to. Hlasovali všichni. Hlasování uzavřeno. 23 pro, 24 proti. Nebylo to přijato. Odstavec 11, kompromis M. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Odstavec 12, kompromis N. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato teď se dostáváme na odstavec 12 a ITR 24, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Potom odstavec 12, kompromis O, pro, proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 13, 77, to je vyškrtnutí, kde je pro, proti, zdrželi se zamítnut, 78, pan Šterx pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec 14, kompromis P, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Odstavec 15, kompromis Q, kdo je pro, proti, Zdrželi se. Přijat. Teď se dostávám k odstavci 27. 136 pana Popakise. Kde je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Ostavec 16. Kompromis R. Kde je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Teď Odstavec 12, 75 pana Popakise. Kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. 17, 92. Paní Kratu, kdo je pro? Proti? Zdrželi se. Přijat. Potom odstavec 17, návrh 93, pro, proti, Zdrželi se. Přijat. Prověříme 93. Hlasujeme. Hlas... Moc nehlasujete, co? Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. 27 pro, 20 proti, přijato. Kompromis S, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijat. Teď odstavec 3. Asi vám musím říct, je to odstavec. Neříkám to asi včas, nicméně 35 pan Kulpakis, ústní pozměňovací návrh. Takže 35 s tím ústním pozměňovacím návrhem. Kdo je pro? Proti? Strželi se? Přijat. Odstavec 11 nebo návrh 11 ITRE pro, proti, zdrželi se přijato. Odstavec 18. Tady máme dva návrhy, které byly staženy, takže kompromis T, kdo je pro, proti, zdrželi se přijat. Teď odstavec 19, kompromis U, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijat. A teď odstavec 19, ekon 3, kdo je pro? Proti, zdrželi se. Zamítnut. Odstavec 20, návrh kompromis V, kdo je pro? Proti, zdrželi se přijat. Takže teď odstavec 21, kompromis 2TV pro, proti, zdrželi se. Přijat. Odstavec 22, kompromis X, je pro, proti, zdrželi se. Přijat. Odstavec 22, regi 8, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijat. Druhá část Regi 1, kdo je pro, proti, zdrželi se. Přijat. Pětka Regi, pro, proti, zdrželi se. Přijat. 34 pan Popakis pro, proti, zdrželi se. Přijat. ITRE 14, pro, proti, zdrželi se. Přijat. Odstavec 23, kompromis Y, pro, proti, zdrželi se. Přijat. A teď se dostáváme ke 117. paní Dali a Šreterové, kde pro, proti, zdrželi se, zamítnut. 119. paní Kretu, to je jako doplnění. Uvidíme, kde pro, proti, zdrželi se. Přijat. Odstavec 24. Návrh 120. Paní Esaja jde pro. Proti. Zdrželi se. Ověříme to. 120. Hlasovali všichni? Hlasování je uzavřeno. 26 pro, 21 proti. Je to jednoznačně přijato. 121 pan Pupakis, kde pro? Proti, zdrželi se, přijato. Odstavec 25 kompromis Z, kde je pro? Proti, zdrželi se, přijato. Teď odstavec 25, návrh 124, paní Griny a pana se pro, proti, zdrželi se, přijato. 127 pan Popakis pro, proti zdrželi se přijat. NB23 jde pro, proti zdrželi se přijat. Odstavec 26 kompromis AA, kdo je pro, proti zdrželi se přijat. Teď se dostáváme k pozměňovacímu návrhu 135 pana se ústním pozměňovacím návrhem, kde slovo green nahrazujeme slovem sustainable, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Potom 22 envy, kde je pro, proti, zdrželi se, přijat. Teď se dostáváme Ne, pardon, dvojka, paní Šleterové. Jednička, kde je pro, proti, zdrželi se. Přijat. ITRE dvojka, kde je pro, proti, přijat. Dvojka zpravodajky pro, proti, zdrželi se. Zamítnu. Trojka paní Esaja, to je vyškrtnutí sedmnáctky, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Čtyřka, stejná autorka, kde pro, proti, zdrželi se. Zamítnuto. Pětka, stejná autorka pro, Ověříme. Ověříme čtyřku, paní Esaja. Hlasujeme. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. 25 pro, 22 proti. Já mám pocit, že si... Já si platu Tomase, ale vy si platete hlasování. Ať se to nestane zvykem dvakrát za jedno hlasování. Neprověřujeme trojku. Trojka byla jednoznačná. Teď jsme na čtyřce, paní Esaja. Nebudeme se k tomu vracet, začínat znova. Když to bude nutné, upravíme to na plenárce. Takže čtyřka paní Esaja. Hlasování uzavřeno. Hlasování uzavřeno. 26 pro, 21 proti. Jednoznačně přijato. Pětka paní Esaja, kde je pro? Paní Esaja, ano? Paní předsedkyně, je možné prověřit ještě tu trojku, protože já jsem si jistá. Ne, případně to prověříme na plenárce, já už jsem to prověřovala dvakrát za ALS při jednom hlasování. Nemůžu prověřovat všechno. Já jsem požádala, ale ano, požádala. Ne, nepožádala. Nebudu to dělat. Pětka paní Esá, kde pro? Jistě, a vy víte, že vám to dělám. Pětka, kde je pro? Proti? Prověříme. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. 26 pro, 21 proti. Přijato. 26 paní Esaja. Pardon, 6 paní Esaja, kde pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. ITRE 1, kde je pro? Proti. Zdrželi se. Přijato. Trojka stejný výbor, kde je pro? Proti Zdrželi se zamítnuto. Sedmička zpravodajky, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. A teď se dostáváme k úvodním ustanovením. Bčko, návrh 8, paní Steinruck, kdo je pro? Proti? Zdrželi se přijato. Úvodní ustanovení C, devítka, paní Esaja s ústním pozměňovacím návrhem, kde IPPC nahrazujeme Copenhagen kód. Nebo dohoda? kód. Anglicky se to tak říká? Copenhagen kód? No. Pro, proti, zdrželi se. Přijato. Takže teď C, úvodní stavení C, regi 4 s ústním pozměňovacím návrhem. Lingvistický návrh, kde pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní stanovení D, pozměňovací návrh 10, paní Omen Reuten, kde je pro, proti, zdrželi se, prověříme, desítka, paní Omen Reuten. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. 25 pro, 22 proti, přijato. ITRE B pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. Úvodní ustanovení E, kompromis. Prověříme, prověříme ITRE B. Hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasujeme o pozměňovacím návrhu B výboru e- ITREP. Zpravodajka je proti. Hlasovali všichni, hlasování uzavřeno. 26 pro, 18 proti, 3 se zdrželi. Přijato. Úvodní ustanovení E, kompromis A. Kdo je pro? Proti, zdrželi se. Přijato. Ne, to bylo jasné. Podle mě to bylo jednoznačně přijato. Hlasovali všichni hlasování uzavřeno. 28 pro, 19 proti přijato. A teď ITRE 10 s ústním pozměňovacím návrhem, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. čtrnáctka byla stažena, takže se dostáváme ke kompromisu B, k, ústním, eh, k úvodnímu ustanovení F, kdo je pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení F, Ekon 15 s ústním pozměňovacím návrhem. Pro, proti, zdrželi se, přijato. F, 17, zpravodajky pro, proti, zdrželi se, zamítnuto. FAM B, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. Úvodní ustanovení G, kompromis C, pro, proti, zdrželi se, přijato. Teď úvodní stanovení G, FAM F, kde je pro, proti, zdrželi se, přijato. FAM C, pro, proti, zdrželi se, přijato. FAM D, pro, proti, zdrželi se, přijato. FAM E, pro, proti, zdrželi se přijato. 21 paní Kretu, kde pro, proti, zdrželi se přijato. Teď hlasujeme o celém textu, elektronicky hlasujeme. Hlasovali všichni. Hlasování je uzavřeno. 43 pro, 1 proti, 3 se zdrželi. Blahopřejeme naší zpravodajce. A teď se dostáváme k poslednímu hlasování našeho dopoledne. Je to stanovisko Tomase Hendla a týká se to žen v nejistém zaměstnání. Odstavec 1, je, je číslo 11, kde pro? Proti, drželi se, zamítnuto 12, pro, je Přijat. 13 od paní Runzuli, kdo je pro? Proti? Drželi se? Přijato. Paní Hawkin, já bych chtěla oddělené hlasování u třináctky. To je příliš pozdě, říká paní předsedkyně. Hlásí, má někdo nějaké námitky? Chcete hlasovat odděleně, takže jsme u čtrnáctky. Můžete tam potom eh, předložit svůj ústní pozměňovací návrh. Ano, já vám řeknu, kde to chci rozdělit. Je tam calls on the Commission and the Member States to plan and implement measures to facilitate satisfactory education and training and studies for girls and young women. With a migration background. I'm looking for the split there. Abych to chtěla tady rozdělit a zbytek toho pozměňovacího návrhu je následující. The need for women after stopping work because of the birth of a child to actively pursue a return to work. Takže liberální, liberálové požadují oddělené hlasování po ženy eh, migrantky nebo s, s původem. Takže hlasujeme o 14. až po ženy s imigrace. Kdo je pro tuto první část? Proti, takže se. Přijato. Teď budeme hlasovat o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 od no, paní Girling. Dobro. Proti? Drželi se. Zamítnut. Číslo 16. Kdo je proti, drželi se. Přijato. 17 od paní Plum, kdo je pro? proti přijato, 18 od stejné autorky pro proti tež přijato. A teď odstavce 3, kompromisní návrh A, kdo je pro? Proti, drží se. Přijato. GUE e, žádá, abychom hlasovali o doplnění. U pozdělacího 23 který by v tom případě není pokryt kompromisním návrhem A. Jestli se zeptám zpravodaje, tak se mnou asi bude souhlasit. Mají nějaké námitky? Ne, takže hlasujeme ještě o 23 jako o doplnění kompromisu A kde pro. Proti. Drželi se. Zamítnuto. Teď jsme u 24 24, paní Oymen Reuten, pro, proti, přijato, 25, jde pro, proti, že se zamítnuto, 26, od paní Cornelisen, jde pro, proti, drželi se přijato, 28, 27, pardon, jde pro, proti, přijato, 28, od paní Cornelisen pro, proti, že se přijato, 29 od paní Jotová. Kdo je pro? Proti? Přijato. 30 od paní Plump. Kdo je pro? Proti? Přijato. O 31 od stejné autorky pro? Proti? Přijato. Nyní kompromisní návrh B. Kdo je pro? Zdrželi se. Přijato. Odstavec 7 tři pozměňovací návrhy na vypuštění 83940, budeme o hlasovat eh, současně, kde pro, proti, takže se přijato. 44 od pana Tomase Mane, ten byl eh, stažen, takže jsme u 45, odstavec 8. Je to 45, 46, 47, jsou totožné na vypuštění, kdo je pro, proti, Dodržuje se Zamítnuto. Ověříme elektronicky. 45, 46, 47. Le vote est ouvert. Hlasujeme o 45, 46, 47. Tout le monde a pu voter, le vote est clos. Hlasování u konce. 27 pro, 20 proti, takže přijato. 49 pana Kačina, kde pro? Proti, drželi se. Přijato. Odstavec 8 od paní Jotové, číslo 50, kde pro, proti. Přijato, kompromisní návrh eh, C, kde pro, drželi se. Přijato, číslo 3 od paní Kornelise, kde pro, proti přijato. Kompromisní návrh číslo D ehm, od pěti politických skupin, kdo pro, proti, takže se přijato. Číslo šest od paní Ronzuli s ústním pozicím návrhem. Nikdo nemá žádnou námitku proti tomu, kdo je pro, proti. takže se přijato. Ehm, číslo sedm od stejné autorky, kdo je pro, proti. Takže se to číslo 9. Tak ověříme osmičku. Hlasovali všichni. 26 pro, 21 proti. Eh, hned se vám mohlo říct, že to bylo úplně jasné. Takže přijato. Takže teď osmička od paní Jotové. Kdo pro, proti, naprosto jasně přijato, 9 od stejné autorky pro, proti, přijato, 10 od stejné autorky pro, proti, Zdrží se, přijato. A teď budeme hlasovat o celém stanovisku pana Hendla, budeme hlasovat elektronicky, takže prosím, hlasujte. Hlasovali všichni. Hlasování je u konce. 41 pro, 6 proti, takže blahopřeju panu zpravodaj. Panovi Tomasovi Manovi. A zase jsem se spletla. Pan Tomas Hendo. A dnes odpoledne tady budeme pokračovat ve 15 hodin.